Dear colleagues, please get seated so that we can start this. kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit dnešní schůzi. Thank you and thank you. Takže děkuji a děkuji těm, kteří jste přišli včas, prostě 9 hodin znamená 9 hodin a ne čtvrt na 10, protože pro ty z vás, kteří jste přišli v 9, je velmi nepříjemné, když musí čekat na ty, kteří přišli pozdě. Ale děkuji tedy těm, kteří jste přišli včas, takže začneme bodem 13, to je další důležitý bod hospodářské politiky eurozóny v roce 2019. Naše zpravodajka je Esther de Lange. Takže představí nám návrh zprávy, potom bude kolečko stínových zpravodajů a spontánní řečníci, pokud nám to čas dovolí. Možná bych neměl mluvit jménem Ester, protože ona určitě řekne všechno o té zprávě. Já bych jen chtěl říci něco k časovému tak možná po diskusi potom uděláme si schrnutí a řekněme, řekneme si, jaký je časový harmonogram, protože ten je velmi napjatý. Takže Ester, prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to eh, vždycky hezké sejít se v 9 hodin. Takže co se pro ty, kteří jste noví ve výboru e kontaktu už je druhá zpráva, kterou zpracováváme v parlamentu v souvislosti s cyklem evropského semestru. Zaměřuje se to na monitoring eh, ekonomického růstu a ta zpráva řeší také specifická doporučení pro jednotlivé země a tak dále. Celková ekonomická situace, už jste, jsme o tom slyšeli od mnoha řečníků, stále vidíme pozitivní ekonomickou tendenci, která by měla nadále pokračovat. Evropská ekonomie, ekonomika roste v těch sedmi po sobě následujících letech, ale je zde stále to ale. Jsou zde ale obrovské výzvy, kterým čelí naše společnosti, nezaměstnanost mladých, v některých zemích vidíme velký tlak na pracovním trhu a že je těžké zaplnit zase volná místa, takže to jsou rozdíly mezi zeměmi. A potom bych chtěla zdůraznit ve své zprávě, že samozřejmě zde máme určité politické nejistoty. Vidíte na, vidíme host, obchodní válku mezi Čínou a Spojenými státy. Nezmínila jsem se včera o ekonomických rizicích s tím tvrdým případným Brexitem, který může nastat a dotkne se to mnoha zemí a zejména tedy ještě více Spojeného království, jak dokazují čísla. A potom další riziko, když se podíváme na ten celkový obrázek nebo další výzva pro EU je, že je zde relativně nízký potenciál růstu ve srovnání s ostatními zeměmi. Co se týká priorit, tak určitě není překvapením pro ty z vás, kteří mě znají, že bych chtěla eh, podtrhnout tedy nutnost, aby komise přijímala opatření v těch tří eh, souvisejících pilířích. Za prvé tedy odpovědná daňová politika, za druhé efekt pokračování efektivních strukturálních reform a potom cílená investiční strategie, tak aby se připravila eurozóna a ekonomiky na 21. století a výzvy, které jsou před námi. Potom je zde ten takzvaný virtuální trojuhelní, který komise stále zdůrazňuje, takže já nechci hovořit příliš dlouho. Stručně se zmíním o, o každém z nich, ale co se týká odpovědné um, daňové politiky. Samozřejmě potřebujeme dodržovat růst paktu a stability, tak, aby se vytvářela odolná ekonomika, aby byla připravená na následující období recese a aby se také připravila na eh, snižující se finanč, veřejné finance, aby byla zajištěna tedy finanční stabilita. Potom, co se týká zadluženosti, průměrná zadluženost je stále vysoká eh, v okam. Nicméně v současné době se to zdá zvládnutelné, ale v budoucnosti může být riziko zvyšující se zadluženosti, což samozřejmě může způsobit eh, určité také výzvy a problémy eh, v ekonomické situace. Už zde Evropská banka samozřejmě eh, doporučuje monitorování určitých fiskálních standardů. Potom, co se týká strukturálních reform, souhlasíme tedy s tím, že jsou zapotřebí, že jsou nutné, aby se zvyšovala konkurenceschopnost a vytvářela odolnější ekonomika, pracovní trh. Ten bude zůstávat hlavní oblastí, prioritou pro komisi i pro nás, abychom si byli jistí, že máme investice do vzdělávání, systémy školení, vzdělávání a ty dovednosti, které odpovídají potřebám 21. století. Myslím si, že na tom to je schoda napříč politickými eh, stranami. Už se provádí přípravné práce na tom celoživotní vzdělávání, nové dovednosti. To jsou ty priority. Potom třetí oblast investice které jsou zapotřebí pro zvyšování produktivity a samozřejmě pro dlouhodobý potenciál růstu. Potřebujeme další opatření, aby se řešil nedostatek investic v eurozóně, což vlastně pozorujeme od vypuknutí krize. Jsou zde obrovské rozdíly mezi členskými státy takže všechna řešení nemohou být schudná pro všechny země. Takže všichni víme, že musíme zajistit podporu, stimulovat veřejné a soukromé investice pro podporu ekonomiky. Více podrobností o prioritách můžete najít v té eh, zprávě. Jak víte, vždy počet slov je omezený, takže v té zprávě nemůže být všechno, takže jsem vám k dispozici, pokud se domníváte, že jsem něco opomenula. A samozřejmě jsem velmi zvědavá na vaše reakce a na vaše eh, nápady. Co se týká lhůty, tak eh, už Pracovali jsme samozřejmě, doufám, že jste si přečetli tedy tu zprávu 20. srpna. Důvod, proč je ta lhůta tak napnutá, lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. září, pouze v angličtině tedy, pokud vám to vyhovuje, protože ta lhůta je právě tak napnutá. A důvod, proč tomu tak je, pokud chceme, aby Rada vyslechla naši pozici, tak musíme být připraveni do Evropského samitu. A pokud tomu tak je, tak o tom musíme hlasovat na plenárce v říjnu. A proto ve výboru Ekon musíme hlasovat první říjnový týden. Takže musíme v září velmi tvrdě pracovat. Já jsem připravena tak činit. Eh, v politické frakce mají už eh, časové, časové zóny na schůze stínových zpravodajů, takže se těším na spolupráci s vámi všemi. Děkuji, Ester. Na konci eh, této diskuse já ještě schrnu časové lhuty a nezbytné podmínky k tomu, abychom mohli tedy efektivně tlačit na za SAD tady nemáme stínového zpravodaje, ale Jonas pohovoří. Sorry. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní eh, Kaňot zde eh, není, takže já přečtu zprávu, kterou připravila. Je to tedy jménem paní Laluk. Paní Laluk se omlouvá, že nemůže být přítomna na této první výměně názorů, ale já tedy teď vás seznámím s těmito Eh, s její zprávou. Takže nejprve paní Aurora Laluka poděkuje paní zpravodajce za tuto zprávu. Evropští občané eh, eh, musí usilovat o plnou zaměstnanost, ochranu životního prostředí. Evropa zůstává posledním jedním z kontinentů, kde je důležité také podporovat vývoj v oblasti energetického přechodu ale je také důležité, abychom na to měli socioekonomické nástroje, aby brali v úvahu i občany a pracovní místa. Protože občané jsou každý den konfrontováni s dopady naší rychle se měnící ekonomiky. Musíme být schopni reagovat na tyto změny a pomáhat našim občanům a našim pracovníkům, aby ti pracovníci se nestali prvními obětmi. Proto frakce SAD navrhuje, abychom tam ještě do toho přidali několik pozměňovacích návrhů. Za prvé, chceme navýšit veřejné investice, zejména v oblasti ekologického přechodu, eh, také finančně bankovní stability, chceme přeskum TSDD a také chceme bojovat proti nerovnostem a velké sociální nespravedlnosti. Doufám, že paní zpravodajka bude schopná eh, nám vyjít vstříc a vzít v úvahu i tyto naše názory, které se od ní liší. Děkuji, Jonasi, za toto sdělení. Nyní Oliver Šastel za Renew Europe. Nebo ne? E, já bych také chtěla e, omluvit našeho hostinového zpravodaje, takže já ho zastoupím. E, zpravodaj chtěl říct, že se těší na spolupráci s paní Delange a pokud budeme k tomu něco chtít dodat, tak vás o tom jistě budeme informovat. My jsme vlastně takovou no, jaksi staronovou frakcí, máme některé nové členy, takže Eh, se omlouvám. Okay, so next one we... Dobře, nyní za zelené. Nemáme zde stínového zpravodaje, ale dobrý den, já bych vystoupil, eh, Sven vystoupí místo zpravodaje. Já chci pouze říci, že vlastně náš stínový zpravodaj byl jmenován teprve tento týden, je to Anna Sotason jeho jménem mohu pouze říci několik poznámek k tomu návrhu zprávy. Takže za prvé děkujeme paní zpravodajce za návrh zprávy. Také známe sdělení Evropské komise, které se týká doporučení pro, jednotlivá, pro jednotlivé země. Také máme dlouhodobé zkušenosti s, těmito, s tímto druhem zpráv. A vzhledem k tomu mohu říci, že samozřejmě ve vaší zprávě jsou důležité věci, s nimiž můžeme souhlasit. Například Říkáte, že členské státy e, příliš se neřídí těmi <clears throat> doporučeními pro jednotlivé země. Musím říci, že to hodnocení v té zprávě stejně ještě hovoří velice pozitivně, protože komise e, říká, že pokud chcete hovořit o pokroku, tak, tam, tak musí být alespoň měřitelný ale opravdu celkově se ukazuje, že členské státy velice málo berou celý tento proces vážně. Ale pokud se země dohodly, že zde bude ten proces doporučení pro jednotlivé země a pak se ty země neřídí těmi doporučeními, tak je to skutečný problém. A my bychom jako parlament o tom měli otevřeně říkat. A neměli bychom se ehm, eh, řídit tím, že komise říká, že došlo k určitému pokroku, což velice často tedy je téměř žádný pokrok. Také máme ještě celý jiný názor na takový celkový ekonomický mix Nesouhlasíme s tím, v jedné z nejdelších eh, období, nebo mm, teď vlastně byla taková poměrně dlouhá doba ekonomického růstu, došlo ke snížení eh, deficitu a nezaměstnanosti, to je dobré. A tam se hovoří o tom, že to je díky různým našim ekonomickým politikám. To je takový příběh, který si zde vyprávíme, ale ve skutečnosti to není příliš pravda. Tam to není tak, že k tomu růstu došlo proto, že členské státy tak dobře spolupracují na vytváření našeho jednotného trhu. Tam jde o to, že zkrátka byly celkově, celkově byla dobrá, stabilní makroekonomická situace v těchto letech. Měli bychom se na to dívat eh, kriticky. Měli bychom říci, že bychom měli být mnohem proaktivnější v tom, jak eh, eh, podporovat eh, jednotný růst, který bude inovativní, který bude inkluzivní. A také je mi líto, že to vypadá, že zpravodajka nějak úplně během léta zapomněla na celou tu oblast politiky boje se změnou klimatu. Takže Myslím si, že je dost, ehm, nestačí pouze teď předkládat pozměňovací návrhy, mělo by to být přímo v tom textu. Eh, pokud chceme ozelenit ekonomiku, tak to také přinese velký ekonomický potenciál. A já bych očekával, že v takovéto zprávě se určitě ta ekologická politika také odrazí. Také máme určitý problém s různými těmi nerovnováhami různého druhu. V tom návrhu se vůbec neobjevuje slovo chudoba, i když, to, když se to objevuje ve sdělení komise. A komise eh, také eh, několika členským státům doporučila ve svých eh, doporučení pro jednotlivé země to, že se mají vypořádat s agresivní daňovou politikou. Třeba tam jmenovala Nizozemsko, Belgii, Maltu, Vidím zde i zástupce Nizozemska nebo Malty. Takže některé země už poprvé nebo po druhé dostaly toto doporučení pro svou zemi, že se mají věnovat agresivním um, daňovým um, postupům. A vypadá to, že členské státy zkrátka nečiní příliš, že toho dělají velice málo v tom, aby odstraňovali tyto agresivní daňové praktiky. Čili my v tomto eh, kontextu předložíme pozměňovací návrhy. Těšíme se na konstruktivní spolupráci s paní zpravodajkou a doufáme, že to, že to nestane nějakou další, tak, takovým nějakým dalším třídním bojem zde v Evropském parlamentu. Zkrátka se budeme snažit, aby ta zpráva byla kvalitní a aby byla potom přijatelná pro široké spektrum poslanců tohoto parlamentu. Děkuji. Nyní Gunnar Beck za ID. Eh, Gunnar Beck zde není. Je zde někdo, kdo by ho zastoupil? Prosím. Nebo není? Dobře. Takže za ID zde není nikdo, kdo by se chtěl vyjádřit. Dobře, tak teď EKR. Je zde někdo, kdo chce pohovořit za EKR? Vy chcete vystoupit jménem EKR? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych teď požádal, eh, abych mohl pohovořit slovensky. Máme slovenské tlumočení, takže si prosím nasaďte sluchátka. Děkuji paní zpravodajce za předložený návrh. Paní Esther de Lange odvedla dobrou práci. Souhlasím s duchem textu. Také souhlasím s tím, že v dobrých časech bychom měli šetřit a konsolidovat veřejné finance, protože eh, zatím celé miliony let to vždycky bylo tak, že po těch eh, dobrých časech přichází zase časy špatné. Nízký veřejný dluh považujeme za lepší přípravu na horší časy, než velký veřejný fond. O tom se vede mnoho diskusí, eh, které se týkají toho, jak se připravit na horší časy. Také podporujeme důraz na reformy, které jsou v bodě 8. To znamená hospodářská soutěž, která v konečném důsledku ozdraví také veřejné finance. Se znepokojením sledujeme zpomalení reformního úsilí a také i odstraňování některých dobrých reform z minulosti. Zastavím se ještě u investic. To, to je bod 12 a 14. Tady se hovoří o tom, že eurozóna má nedostatek investic a hovoří se tam o tom, že když je období hospodářského růstu, tak je důležité investovat do veřejného i soukromého sektoru. Chci zdůraznit, že my bohužel dost dobře nedokážeme říci, kolik investic je hodně a kolik investic je málo. Návrat na předkrizovou úroveň, to zní atraktivně, ale vzpomeňme si, že ta předkrizová úroveň a kvalita investic vedly k té krizi. Není to tak, že když je hospodářský růst, tak bychom měli investovat ale spíše musíme říct, že je třeba dávat pozor na ty investice a na to, aby měly vysokou návratnost. Z toho pak vyplyne vyšší hospodářský růst. V tomto duchu chceme také připravit pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji. A za GUE je zde pan Jose Gusmau. Thank you, Mr. Chair. I'll speak in... Děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Já se domnívám, že když hovoříme o této zprávě, tak bychom měli vést takovou velice sofistikovanou diskuzi Eh, a měli bychom, si, eh, měli bychom si vyjasnit některé koncepce, které jsou v té zprávě, které některé pojmy se staly eh, takovým eurožargonem. Například odpovědná fiskální politika. Odpovědná fiskální politika musí zahrnovat také finanční udržitelnost, ale nejenom toto. Myslím si, že také musí reagovat na velké eh, společenské a environmentální výzvy. Máme zde změnu klimatu, máme zde energetický přechod. To jsou často pojmy, které jimi zde házíme, které všechny politické frakce používaly ve své předvolební kampani, ale teď to musíme zařadit do své praktické politiky, jak na té národní, tak na evropské úrovni. A to potom bude mít dopady i na fiskální politiku. Máme zde změnu klimatu, ale také nezaměstnanost, chudobu. A tyto cíle nejsou, se navzájem nevylučují. Zpráva hovoří o tom také, eh, jak se vyvíjejí eh, ukazatele dluhu a zadlužení a deficitu, ale v mé zemi oba ty ukazatele výrazně poklesly, jak eh, ukazatel zadlužení, tak ukazatel schodku veřejných financí ale jak se to pak projeví na životě občanů? Takže když hovoříme o odpovědné fiskální politice, tak bychom toto všechno mělo mít na paměti. A co, co, te, co ten pojem strukturální reformy? To je další takový klasický tady europojem. velice často zkrátka je důležité, abychom našli koncensus mezi jednotlivými politickými stranami, které mají třeba různé názory na, jak na to, jak má fungovat eh, pracovní trh nebo veřejné služby. Ale pokud chcete hovořit o strukturálních reformách, tak by k tomu měl také Evropský parlament velkou měrou přispět k této debatě. Protože co se tedy myslí strukturální reformou? To je eh, termín, který definovala Evropská komise nějakým způsobem. Také bych ještě mohl hovořit eh, konkrétněji třeba o některých eh, institucích pracovního trhu nebo sektoru výroby. Myslím si, že by bylo opravdu dobré, abychom o některých těchto věcech vedli třeba při jiné příležitosti mnohem podrobnější diskusy. ale ta diskuse přesto je zajímavá, protože třeba ta doporučení nejsou vždy úplně specifická. Komise sama uznává, že členské země neprovádějí ta doporučení pro jednotlivé země v dostatečné míře. Možná, že ten problém není pouze v tom, že členské státy neplní ta doporučení. Musíme se také podívat na to, jaký dopad by ta doporučení měla, nebo jaký měla v minulosti. V eurozóně je velice nízký ekonomický růst. Můžete říci, že to souvisí s monetární politikou, ale to zase je trošku už jiného soudku, než o kterém hovoříme dnes. Já bych chtěla zpravodajce poděkovat. Určitě to není nic, žádný lehký úkol. <clears throat> My jsme připraveni vám v něm být nápomocní. Děkuji. Já myslím, že Catch the Eye je důležité nejenom kvůli tomu, že máme ještě čas, ale to významné téma. Mám dvě žádosti o slovo a takže podle toho, jak jste se přihlásili, Margareta Markec z SAD jako první a potom paní Fidera z EPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji, že připravila tuto zprávu, tedy zpravodajce. Mám poznámky, pár poznámek. Za prvé je to ta koncepce strukturálních reform a země, které mm, byly v tom režimu té trojky, takže eh, tady eh, se ukázalo, že to není dobrá koncepce, a takže je třeba si to uvědomit. Za druhé, investice. Tady myslím si, že je třeba, abychom do kapitoly investice dali dvě věci. Za prvé, investice pro eh, konvergenci a potom, potom přechod na nízko, nízkouhlíkovou ekonomiku a na digitální ekonomiku. To je třeba rozlišit potom CSR. My hodně jsme zde diskutovali eh, o, eh, eh, o radě pro obecné záležitosti a ta rada hodně diskutovala o tom, co komise by měla udělat, a to především, aby členské státy měly více pod kontrolou CSR, nejenom eh, dávat jim doporučení, ale mm, aby se čekalo na reakci členských států a nakonec eh, v podstatě eh, jsou to pouze doporučení komise, nic jiného. A proto možná ten výsledek, to, jak členské státy potom se stotožní a akceptují ta doporučení, to nestačí přece. A potř- proto komise by měla dát více pravomocí členským státům v, v průběhu celého toho řízení, kterým se přijímají doporučení. Paní Fižera z EPP, dobré dopoledne. Já chci poděkovat za zprávu. Já chápu, že to je makroúroveň, makro úroveň, ale já myslím, že náš výbor by měl si uvědomit eh, mm, širší záběr ekonomické diskuze a je třeba vzít do úvahy Brexit a mm, říci, eh, jaké dopady to bude mít na konkrétní země, ať dojde k dohodě či k nedohodě a jaký to bude mít dopad na naše rozpočty a na ekonomické plánování tudíž. A za druhé, eh, bydlení víme, že krize, realitní krize, velice rychle se často vymkne z kontroly v našich ekonomikách. A je to velká výzva teď pro nás, pro politiky, řešit mm, krizi bydlení, protože to se dotýká mnoha občanů. A my bychom měli zvážit nástroje, které bychom měli které bychom mohli použít. Je to velký problém, skutečně velký problém. A pokud se nám to efektivně nepodaří zvládat, tak to může vést eh, k demokratické krizi. A třetí bod se týká tedy SDG. Včera ve výboru DV jsme měli vynikající zprávu, která se týká eh, Eh, SDG, které třeba ohledit v našem ekonomickém plánování. A když se podíváte na tedy různé eh, ty eh, různá teritoria, pozemky, tak vidíme, že to má velký dopad na kvalitu života lidí tam žijících a je třeba vzít do úvahy cíle SDG, SDG a e, e, zde nalákat především privátní investory, protože tam ta jejich účast je velice nízká. A potom ve smyslu růstu musíme e, zvážit tu perspektivu genderovou, protože když se podíváte na IT, na digitální trh, tak zjistíte, že tady ženy jsou vyloučeny, neparticipují, neparticipují tolik na tom trhu IT, což je velký ekonomický problém mm, participace žen na IT. Uh, uh, Děkuji. Francesca Donato. Budu hovořit italsky. Děkuji, děkuji zpravodajce za velice důležitou práci, jak již i řekli předchůd, předřečníci, tak i já bych ráda se zaměřila na podobné otázky a začnu tím, že tato zpráva apeluje na implementaci kon, eh, konkurence mezi členskými státy, konkurence. Ano, já jenom připomínám, že máme zde přece základní princip a to je solidarita mezi členskými státy podle smluv. Takže pouze zde zdůrazňovat konkurenci, konkurenceschopnost, no tak to podle mě není zrovna metoda, která by měla fungovat proto, abychom garantovali homogenní růst a konvergenci mezi státy vlastně jsme viděli, že tento apel na konkurenci, to e, potom vede k takové bezuzdné konkurenci mezi členskými státy a ještě se zhoršují ekonomické rozdíly mezi nimi. A takže eh, když v některém státě dochází tedy k obrovskému růstu, tak většinou za to platí jiné státy, kde ten růst je naopak extrémně nízký. A především zde máme velký rozdíl mezi těmi klíčovými státy, tedy v centru, a těmi periferními státy. A určitě kolegové z jižní části eurozóny Eh, jsou také tím velice překvapeni, když to čtou. Já jsem překvapena. I otázka strukturálních reform například je velice problematická věc. Správně, jak i jsme slyšeli, zde máme definici, to znamená kvalita eh, těchto reform, eh, takže to ale o tom rozhoduje kdo, jenom Evropská komise. A já především jsme viděli na řecké zkušenosti, jak tyto reformy vedly ke katastrofám v oblasti sociální sféry, kvality života, zaměstnanosti, sociálních záruk občanů. A toto určitě vede k vážné krizi demokracie poněvadž národní vlády a to, jak volí občané v členských státech, tak velice často právě eh, to mm, ukázalo, že se vyjadřují proti těmto našim politikám a eh, mm, ale postoj komise v podstatě se nezměnil i když je zde všeobecně uznáváno, i předseda komise Juncker uznal, i Mezinárodní věnový fond uznali, že tyto politiky strukturálních reform a škrtů v rozpočtech a e, rozpočtových závazků, tak to nikterak neprospělo ekonomikám těchto zemí. Opakuji tedy, neustále trvat na této linii, na tomto kurzu, který je v podstatě negován i e, světovými ekonom, ekonomy, tak to mm, skutečně mm, to vlastně přispělo k tomu, že se zastavil růst v eurozóně, protože podle mě konkurence, konkurenceschopnost, to e, znamená, že by to měla být konkurence mezi celou Evropskou uniou, unii e, e, a okolním světem, protože Eh, mm, zde eh, je třeba, aby Evropská unie se vyvíjela stabilně a homogenně, ale pouze tak se může postavit globálním výzvám a šokům, eh, které zažívá náš systém. Tudíž zdůrazňuji význam toho, že je třeba zdůrazňovat problém dodržování principu demokracie a sociálních práv a řada ústav členských států eh, mají zakotveno, eh, mají zakotveny tato sociální práva, takže to je zásadně, to přece nelze opomíjet. Děkuji. Thank you. Uh, we have one more speaker, Mr. Uh, Jakaliunas uh, from Greens. Je pan Jakeliunas z Zelení. For the report and it's good to have this discussion děkuji za tuto zprávu. A takže včera večer, včera, pardon, odpo, jsme měli slyšení s paní Lagarde a tam jsme hovořili o měnové politice, která má dopad na růst, protože to, ta monetární politika se v podstatě eh, financuje negativními úroky, eh, kterými trpí tedy eh, vkladatele, hm, invest, klienti bank. Takže jste, já si myslím, že hm, i tato zpráva je s tím spojená. I míra zadluženosti hm, státu je nižší, to je pravda, i ale eh, je to všechno ale jaksi ovlivněno eh, těmi anomáliemi eh, monetární politiky, včetně fiskální bilance, která je tím také ovlivněna. Takže třeba se podívat na monetární politiku především. A já bych rád, abychom pokračovali v této diskuzi a doufám, že v ní budeme pokračovat s paní Lagardeovou i s dalšími institucemi tedy až budeme diskutovat o měnové budoucnosti Evropské unie. Uh, Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit, takže než dám slovo Ester, aby učinila závěrečný komentář, tak opravdu je to velmi důležitá zpráva v důležitý okamžik, přestože nezdílím někdy ten přílišný pesimismus ohledně ekonomického růstu. Nicméně je pravděpodobné, že do, bude docházet zase ke snižování růstu. Bohužel jsme promrhali určitý dobrý čas, když bylo možno relativně lehce provést nějaké změny. Teď už to je daleko obtížnější, ale všichni zde víme, že mm, evropské politiky musí se zaměřit více na růst, stabilitu, odolnost, ale je potřeba také mnoho věcí dělat na národní úrovni. A o tom je právě tato zpráva. Já jsem ocenil to, co říkal Sven, že je důležité, aby ta doporučení byla prováděna. Já jsem rád, že se komise zaměřila na ty silné věci, to jsou právě ty obtížné věci je důležité, že musíme vyvíjet nadále tra, eh, tlak, dělat co možné a to je také cílem této zprávy a také této, a proto je také ten časový harmonogram tak krátký. Tak Ester, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Možná eh, co se týká těch témat, o které, která zde zazněly v mnoha příst, co se týká i těch eh, doporučení pro jednotlivé země. Já také vidím, že zelení a socialisté eh, vysílají trošku jiné signály. Já, mně se líbil Svenův eh, komentář o té komisi, že vlastně co se týká že vlastně ta e, doporučení pro jednotlivá země, ze země nebyla, ne, nejsou prováděna, co se týká té odpovědnosti nebo pravomocí převáděných na jednotlivé země. Ano, to je pravda, že relativně je zde ponechána maximální flexibilita členským státům, aby hledali ty správné cesty. Takže říkáte, spíše potřebujeme větší uplatňování co se týká těch pravomocí, možná to souvisí s kondicionalitou a s dalšími věcmi, ale to je jiná debata. Eh, to jsou vlastně takové rady, taková doporučení, která vlastně dávají tu iniciativu členským státům, aby potom mohli využít té své odpovědnosti a začnu toho, co, tím, co říkal Sven o tom neúplném uplatňování těch doporučení. To je pravda, co se týká potenciálu zaměstnanosti v oblasti energetického přechodu a investic do environmentální a sociální oblasti. Když se zaměříme na ten potenciál zaměstnanosti, tak si myslím, že to by mohlo být zajímavé. Potom téma konkurenceschopnosti. Já jsem to zmínila ve svém úvodu že Evropská unie má relativně nízký potenciál růstu konkurenceschopnosti ve srovnání s jinými zeměmi světa a toto je jedna z těch velkých výzev, které jsou před námi. Je potřeba, abychom byli konkurenceschopní vůči globálnímu trhu, aby to nebyla konkurence založená pouze na cenách, protože naše ceny nikdy nebudou nižší. Eh, takže pokud nechci tu konkurenceschopnost na, té, na tomto základě, tak bych chtěla, aby Evropa byla co nej, chovala co nejinteligentněji a k tomu potřebujeme inovace a právě inovace by měly potom stimulovat konkurenceschopnost. Já nechci, aby to byla taková ta konkurenceschopnost, kde se budeme vzájemně požírat, tak řečeno, mezi členskými státy ale aby to byla vlastně konkurenceschopnost Evropské unie vůči zbytku světa. A to je jedna z těch velkých výzev. Toto je opravdu velmi relevantní téma a zde musíme najít vhodnou formulaci. To se Francis se zmiňoval o Brexitu, o tom, že země se musí připravit tedy eh, na toto. A i když tedy samozřejmě jste z mé frakce, tak můžete předkládat pozměňovací návrhy bydlení. Samozřejmě, když se podíváme na politiky na evropské úrovni, tak víte, že toto je jedno z klíčových témat. Pokud se nám podaří najít tu formulaci, ta jsou evropské a mezinárodní složky a subsidiarita, tak já jsem připravena to udělat. E, cíle udržitelného rozvoje, o tom se také zmínil e, Sven, o jejich implementaci v mnohých oblastech. Potom jsem, myslím si, že jsem se dotkla většiny z vašich komentářů. Potom ten komentář týkající se měnové politiky. Ano, vedli jsme velice zajímavou, cílenou a relevantní debatu. Uh, Samozřejmě nebude to připraveno do schořínového samitu, ale co se týká nákladu cen dluhu, ano, toto je vlastně také zde zaznělo a potom to varování, že čas se, že doba se mění, a že ty náklady spojené s tím se zvyšují, tak to varování už je zapracované ve zprávě, takže můžeme na tom dále stavět. Jinak já myslím, že jsem probrala většinu z těch témat, které zde zazněly a potom na ve Štrasburku budeme mít schůzi stínových zpravodajů, pokud se nemýlím, sekretariát mě kontroluje. Ano, bude to ve Štrasburku. Ano, já se pokusím schrnout jak si tu debatu a také časový harmonogram a dopady, jaké to. Takže hlasovat by se mělo na říjnové plenárce. Muž nemůžeme využívat ty Eh, ten počítačový systém na eh, předkládání pozměňovacích návrhů, takže prosím, podkla- předkládejte pozměňovací návrhy v písemné formě a v angličtině, aby potom bylo jednodušší to, jak si zpracovat ty kompromisy. Pokud potřebujete, tak sekretariát vám s tím bude nápomocen. Časový harmonogram pro pozměňovací návrhy je 12. září v poledne ještě jednou, prosím, nemůžeme to využívat elektronický systém. Potom máme 24. odpoledne schůzi s národními parlamenty. Hlasovat v Ekonu se bude 2. nebo 3. října a doufáme, že budeme hlasovat na první říjnové plenárce. Schůze stínových zpravodajů jsou naplánované na 18. ve Štrasburku a potom na jeden den mezi 23. a 26. zářím. Je to tedy velmi napnuté, velmi napjatý časový harmonogram, ale je důležité, aby se nám tato zpráva podařila dopracovat do konečné fáze v této lhůtě. Nyní vám tedy děkuji za diskusi, Přerušíme schůzi na 10 minut a potom zahájíme další bod našeho pořadu jednání. Děkuji.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 So we have now point... Takže teď máme bod číslo 14 na programu výměna názoru se zástupci Evropské komise a Evropského orgánu pro bankovnictví o stavu provádění právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz. Prosím, já bych chtěl jen připomenout, že předseda této komise, to už všichni známe, byl jmenován ministrem financí v Itálii takže navrhuji, abychom mu za náš výbor poslali blahopřání. Yep. I guess, uh, Ano, myslím, že toto můžeme udělat jménem výboru. Jen vám chci říct, náš plán je, že v pondělí večer na Štrasburské schůzi bude schůze Ekonu a tam tedy se bude řešit otázka předsednictví. Tak se dostáváme tedy k tomu bodu 14 na základě požadavku koordinátorů. Je to tedy diskuse o předpisu v, boje, v boji proti praní špinavých peněz. Diskutovali jsme o tom už v minulém období týká v souvislosti s problémy Danske Bank a tak dále. Možná bych měl říci, že v dubnu 2019 EBA uzavřela eh, při vyšetřování možného eh, případu porušování plánů u u toho dánské a litevské bance, co se týká praní špinavých peněz v souvislosti s dánskou a estonskou pobočkou. 16. podle 16. dubna tam byl zamítnut návrh poruš, na porušování evropského práva ve sdělení Evropského parlamentu a rady ohledně lepší implementace předpisů Eh, v oblasti praní špinavých peněz. Tam, tam jsou další čtyři zprávy. Hodnocení nadnárodních rizik eh, praní špinavých peněz a financování teroristů. Potom informace o pracovním dokumentu o hodnocení rizik. Ten dokument je také k dispozici na webových stránkách pod názvem Hodnocení rizik. Potom je tam rámec pro vyšetřování, vyšetřovací oddělení, tedy finančních trhů ve spolupráci s touto ve spolupráci s EU, potom zpráva o hodnocení technických podmínek a technických specifikací pro zajišťování bezpečného a efektivního propojení centrálních registrů centrálních bank a databází a potom zpráva o hodnocení nedávných případů praní špinavých peněz a zapojeních e, e, bankovních institucí EU. Chtěl bych zde přivítat pana Jose Manuela Campu, předsedu eh, Evropského orgánu pro bankovnictví, který převzal v loňském roce funkci Eh, byl jmenován 21. března. Komisařka Jourová byla pozvána na tuto schůzi, ale bohužel z osobních důvodů se nemůže eh, dostavit. Bude ji zastupovat Alexandra Jor Schroeder, která je zástupkyně generální ředitelky DG Jazz. Takže budou 5 až 7 minutové příspěvky předsedy EBA, potom, eh, předse, potom tedy komise bude mít slovo, potom budou koordinátoři a potom v možn, spontánní řečníci dvě minuty, takže omlouvám se, že musím odejít uprostřed této schůze na další schůzi, na, nahradí mě kolega místo předseda. Takže bez dalšího dám tedy slovo našemu hostovi, panu Jose Manuelu Kampovi a ještě jednou mu blahopřeji ke zvolení. Děkuji, pane předsedo, děkuji za blahopřání, je to pro mě potěšení a děkuji za pozvání a za možnost pohovořit zde ve vašem výboru. Vážení poslanci, já se zaměřím na tři aspekty. Za prvé, co děláme v oblasti praní špinavých peněz a boje proti eh, financování terorismu. Potom krátký přehled toho, jaká, jaká práce probíhá v oblasti tady těchto revizí, nové pravomoci, nové mandáty, které máme a za třetí hodnocení oblasti praní špinavých peněz v Evropské unii eh, v souvislosti s těmito případy a náš další postup, co se týká našeho mandátu, tak víte, že odpovídáme za efektivní a stabilní systém, finanční systém Evropské unie a zajišťování efektivního a e, efektivního uplatňování směrnice proti planí špinavých peněz. Tento mandát vlastně se materializuje ve třech e, e, naše vlastní práva, implementace v pod dohledem národních orgánů a potom také vyšetřování konkrétních případů souvisejících s efektivní implementací těchto předpisů. Této práce, v této práce už máme určité zkušenosti ve spolupráci s komisí, proto eh, velice oceňujeme tu zprávu předloženou komisí, o které se zmínil pan předseda, která byla eh, zveřejněna v červenci. Jen abych zveř, eh, uvedl některé závěry, tak jsou tam výzvy související s efektivním systémem kontroly, právy a také boj proti zneužívání a také věci, co se týká rehodnocení rizik v souvislosti s praním peněz a financování terorismu. Dohledové orgány eh, tam sledujeme určité osvědčené postupy, dobré postupy související s postupem založeným na monitoringu, ale te, ty výsledky jsou někdy velmi různé. Je potřeba využívat vhodné zdroje a také přizpůsobené přístupy a tak, aby e, ta, tato opatření byla skutečně efektivní. Také vidíme, že často je velice obtížné navázat skutečně efektivní spolupráci na některých těch přeshraničních tématech mezi jednotlivými orgány v rámci Evropské unie. Co pro řešení těchto výzev, to samozřejmě vyžaduje konsistentní úsilí a myslím si, že už určité kroky byly udělány a přinesly určité ovoce dochází k určitému vývoji. My samozřejmě podporujeme ten přístup založený na hodnocení rizik a na kontrole boje proti praní eh, peněz a financování terorismus. Vyžaduje to jasná pravidla pro přeshraniční dohled a lepší koordinaci, všechno založené na nových technologiích. Spolupracujeme s národními orgány, musíme také pracovat na rizikových faktorech, na pokynech, guideline pro dohled založený na eh, důkazech. A také zde máme ty pokyny, které vytvářejí takový jasný rámec. To jsou to je takový, taková sada nástrojů tedy na základě stávající legislativy, ale ještě ta funkčnost eh, má určité mezery je potřeba zajišťovat efektivní implementaci eh, v jednotlivých státech, tak aby se posilovala spolupráce a sdílení zkušeností. Máme víceletý program implementace, který se hodnotí hodnotí se efektivita implementace legislativy na národní úrovni. Také máme tu sadu nástrojů, možnosti tedy eh, řešení případů porušování evropského práva, zejména otázky praní špinavých peněz. Byly zde určité případy, například na Maltě. Tam došlo k porušení eh, zákonu, nebo tam byly ty případy estonské a dánské pobočky, o kterých se zmiňoval pan předseda. Ta v tom je potřeba já vím, že členové tohoto parlamentu se tímto zabývali, probíhá vyšetřování v souvislosti také s dividendami, s vyplácením dividend a na konci tohoto roku by mělo být vyšetřování ukončeno. Já bych se tedy nyní zaměřil na ten náš následující program, na práci, která bude pokračovat. První aspekt je institucionální. Máme poměrně široký mandát k tomu, abychom mohli zajišťovat koordinování, monitoringu implementace těchto předpisů v jednotlivých členských státech Unie. A také musíme provádět monitorování. Eh, máme tři lidi, kteří na plný úvazek pracují na těchto tématech eh, a v příštích dvou letech bychom měli ještě navýšit počet zaměstnanců. Velmi bych ocenil, kdyby tento parlament podpořil navýšení pracovních lidí, abychom měli odpovídající zdroje na tuto práci, která má tak nesmírný význam plánujeme pracovat v těsné spolupráci s národními orgány Eh, je to také uvedeno v těch pokynech, eh, o kterých jsem se zmínil. Měli bychom vytvářet eh, taková, takové kolegium pro, pro supervizi ta kolegia supervizoru, to je standardní eh, nástroj v, v, pro regulatorní rámec. Cílem by bylo, aby pro ty nadnárodní banky, které mají pobočky v jednotlivých zemích, aby měly jednotli, jednotnou koordinaci, aby se mohlo provádět společné hodnocení eh, celkového uplatňování těchto předpisů budeme dále pracovat na monitoringu imp- implementace těch revizí výsledků. Tam budeme zapojovat samozřejmě také budeme hodnotit efektivitu implementace eh, předpisů Evropské unie. Eh, to budeme provádět bilaterální diskuse, abychom odhalili slabiny které, a abychom podpořili zlepšování a také plánujeme provádět horizontální hodnocení napříč Evropskou unii, kde jsou tedy, aby se prováděla společná opatření. A konečně plánujeme pracovat dále na těch guidelines, na těch pokynech, abychom zavedli mechanismus supervize, který bude skutečně efektivně fungovat a aby ta implementace byla skutečně správná. A poslední bych pár řekl, ještě pár slov o výzvách, které máme před sebou má, dochází k významným změnám ve, v, ve veřejném vnímání potřeby řešení tady těchto rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu a v evropském finančním systému. Někdy samozřejmě je to velká zátěž pro eh, příslušné orgány, jak už jsem dříve uvedl. Eh, snažíme se na tomto pracovat pracovat eh, na, zejména na implementaci směrnic, aby se tedy implementovaly ty pri, principy horizontálního monitoringu v souvislosti s národní interpretací. Pracujeme samozřejmě na posílení interakce a homogenity, tak aby ta implementace těchto předpisů eh, ze strany národních orgánů a Eh, a v rámci Evropské unie byla posílena. Takže proto bychom měli, ta, aby byla zajištěna stejnorodá implementace, tedy v rámci Evropské unie. Můžeme pokračovat, budeme pokračovat v tomto procesu harmonizace, pos, budeme chtít posilovat spolupráce a, jak už jsem řekl dříve, já si myslím, že z tohoto pohledu je potřeba opravdu naší organizaci poskytnout více zdrojů, tak aby měla širší mandát, aby mohla pokračovat efektivněji a silněji, to by nám velmi pomohlo. Potom zde máme ty společné pokyny, tak, a, které uvádějí explicitní mandát a specifická ustanovení, která vlastně dávají závaznější status eh, regula a abychom pracovali měli konkrétnější eh, výsledky při identifikaci jednotlivých slabin v těm systému, co by mohly být případné jaksi místa, kde by mohlo docházet k těmto porušováním. A to znamená, toto by měl být explicitní mandát, který bude vyjádřen. Když jsem hovořil o větších ambicích, tak druhý krok bude posunout se od stávajícího eh, rámce k více přísnější, k více preskriptivnější legislativě. Měla by to být určitá společná, společné předpisy. Část směrnic, směrnice by měla být opravdu striktnější, tak aby skutečně národní orgány byly, měly efektivní pravomoci a možnost efektivních sankcí v případě porušování. A konečně samozřejmě, jak už jsem hovořil o tom homogenním, plně integrovaných národních sub, orgánech supervize na národní úrovni. Náš mandát není, abychom dělali dohled nad dohledovými orgány, ale přemýšlíme o dalších eh, oblastech, kde by tedy ta implementace mohla být homogenější a efektivnější. Ale o tom možná budeme ještě diskutovat. Takže já bych asi ukončil svůj příspěvek tímto. Těším se na vaše komentáře a dotazy a jsem protože je to opravdu velice důležité téma. Děkuji. Děkuji za tato úvodní slova a nyní mi dej, dovolte, abych dal slovo zástupkyní komisi. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Dovolte mi nejprve, abych vám poděkovala za to, že mám příležitost hovořit eh, dnes zde s vámi o tom, jak provádíme legislativu proti praní peněz je to vlastně poprvé, kdy sem přicházím eh, do nového parlamentu, kdy vlastně vy jako nový parlament o, eh, diskutujete o eh, otázkách praní peněz. Chtěla bych zdůraznit, že komise má velice silný závazek, aby akce proti praní peněz a financování terorismu se staly naší hlavní prioritou. Ehm, pan předseda už hovořil o celé řadě zpráv, které komise schválila do konce ehm, července. A myslím si, že i to také ukazuje na naše silné úsilí doporučuji. Ty zprávy vycházejí z těch nejnovějších eh, eh, případů praní peněz, z nich jsme se poučili a také mají zaručit lepší plnění, lepší provádění směrnic proti praní peněz. Také je zde zajímavá zpráva, která se týká spolupráce jednotek finančního zpravodajství, o tom, co je možné zlepšit. Pak jsou tam také zprávy, které hovoří o různých specifických rizicích na úrovni Evropské unie. Jsou tam různá důležitá rizika, která jsme identifikovali. A v neposlední řadě je, je tam i taková poměrně prakticky zaměřená zpráva, která hovoří o tom, jak propojit důležité registry tzv. skutečných vlastníků. Pokud se budete chtít zeptat, můžu pohovořit o těch zprávách ještě podrobněji, buď dnes nebo při jiné příležitosti. Dovolte mi teď popsat, kde se nacházíme, jaká je situace v řešení nebo v boji s praním peněz, eh, v boji s praním peněz a s financováním terorismu, které představují třetí země. Asi víte, že Rada v březnu odmítla zamítla eh, seznam, který připravila komise. Byl to vlastně akt přenesené pravomoci, který eh, přednášel seznam vysoce rizikových třetích zemí. Eh, dovolte mi také ještě zopakovat, že komise určitě chce připravit aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí v souladu se všemi mm, právními požadavkami. Takže poté, co Rada zamítla tento seznam a také poté, co Evropský parlament 14. března schválil své usnesení, jsme také přistoupili eh, také se bylo tedy to usnesení Evropského parlamentu ze 14. března, které jsme vzali velice vážně. A na základě toho jsme eh, s během eh, jara a léta mm, vzali v úvahu veškeré obavy nebo veškeré výhrady, které vyjádřila Rada a Evropský parlament. Snažili jsme se tedy najít konsensus, Naším cílem je zaručit koncensus mezi všemi orgány v tomto procesu a chceme zabránit tomu, aby v budoucnu ten aktualizovaný seznam Evropský parlament nebo Rada opět zamítli. Chci říci, že ten další akt přenesené pravomoci bude autonomním procesem, má chránit evropské finanční zájmy, což je důležité i pro vás, pro Evropský parlament. Je důležité, abychom si ponechali autonomii na evropské úrovni. Ehm, směrnice ehm, má ehm, kritéria, která jsou přísnější, než jsou eh, kritéria pro finanční akční výbor. Týkají se zejména transparentnosti tzv. Eh, skutečných vlastníků, což je pro nás velmi důležité. Znamená to, že třetí země, které mají strukturální nedostatky mm, podle těch evropských kritérií, budou na tom seznamu byť by nebyly třeba na seznamu, který se sestavuje finanční akční výbor. Ehm, Komise nakonec tedy sestaví nebo bude vycházet z informací z různých zdrojů. Určitě také využijeme informace, které má k dispozici finanční akční výbor, ale zároveň mm, přeskoumáme informace i z různých misí, které jsme vedli do zemí, na které se zaměřujeme. Také máme i zdroje z Europolu, z Eurojustu, z, možná i z EBY a také i z členských států. Takže v tomto rámci máme teď konkrétně na mysli to, že chceme zlepšit nebo ještě vylepšit metodiku, kterou jsme už eh, zlepš, kterou jsme vlastně navrhli už v červnu 2018 a já teď popíšu, jak, eh, jaké jsou ty hlavní prvky této metodiky. Takže úplně nejdůležitější je to, že chceme posílit spolupráci se třetími zeměmi. Chceme je motivovat a podnítit k tomu, aby zavedli efektivní eh, systémy pro boj s eh, nedovolenými a nelegálními finančními činnostmi. A je důležité, aby to učinili ještě předtím, než vlastně tedy bychom je museli dát na ten seznam. Chceme i tyto země informovat, eh, o tom, jak vypadá naše podrobné předběžné vyhodnocení případných nedostatků, pokud je tam nalezneme, aby tedy tyto třetí země přesně věděly, co považujeme za nedostatek, což vlastně v tom minulém procesu tam nebylo. Také musíme eh, vytvořit pro tyto třetí země jasné pobídky, aby přistoupili k akci a aby své nedostatky napravili. Poté zde bude druhý krok, to znamená země, které se rozhodnou provést příslušné reformy, tak těm potom dáme k dispozici jasné a podrobné kritéria, jak ty nedostatky napravit a jak provést ty příslušné reformy. To bylo také důležité, eh, nebo na to také upozorňoval Evropský parlament v tom svém usnesení z březnu tohoto roku. Pak záleží na tom, zda ty země budou s námi ochotny spolupracovat nebo ne. E, země, které s námi budou ochotny ke spolupráci, tak těm dáme dostatečný čas. Ehm, ten, ten e, čas by měl být e, dostatečně, dostatečný a k tomu, aby dokázali všechna ta kritéria splnit. Komise bude tento proces úzce monitorovat, navštíví tuto zemi, provede kontrolu nebo návštěvu na místě a také o tom bude eh, řádně informovat parlament i radu. Také budeme už se spolupracovat se členskými státy, budeme vycházet i z jejich informací, abychom měli, eh, abychom informovali mm, transparentně, abychom sdíleli informace, což bylo také vlastně věc, která se kritizovala při přípravě toho minulého seznamu. Takže tohle je ten pozitivní scénář, že ta země je ochotná spolupracovat. Pokud ta země nebude e, eh, schopná ta kritéria splnit nebo nebude je chtít e, splnit, tak poté tedy ta země bude za, zařazena na ten seznam a eh, dopadem bude to, že pro povinné osoby vznikne povinnost posílené identifikace a kontroly klientů. Země, které jsou nespolupracující, by měly být okamžitě zapsány na ten seznam. To samé se týká třetích zemí, které obecně považujeme za vysoce rizikové. E, některé země sami o sobě představují vysokou hrozbu, protože třeba nemají vládu nebo některá, některé části území nejsou pod kontrolou uh, Eh, a v některých zemích zkrátka ani nevidíme eh, nějakou rozumnou eh, prognozu toho, že by ta země byla schopna všechna ta kritéria splnit. Jsme přesvědčeni, že tento nový přístup ochrání finanční systém Evropské unie, což je od nás požádováno podle směrnice proti praní peněz. Pokud ta země bude zapsána na seznam, tak se asi ptáte, a co bude následovat, jaký je další postup. Eh, není to tak, že zemi, kterou zapíšeme na seznam, necháme úplně na holečkách. Budeme i nadále vést eh, rozhovor s touto zemí a budeme se jí snažit eh, co nejvíce pomáhat, nabízet technickou asistenci, protože to zapsání na seznam to není cíl, to je v podstatě pouze nástroj, který nám má pomoci k tomu splnění jiného cíle. Také v následných měsících budeme muset vyjasnit vlastně vztah práce v EU a finančního akčního výboru. Jsou zde různé třetí země, ale také třeba i orgány dohledu nebo povinné osoby se na nás obracejí a říkají, že vlastně neví, kdo přesně za co odpovídá, takže je důležité, abychom to jasně nastavili. E, pokud e, nějaká země už je na seznamu FATF, tak ji budeme mm, také pokračovat za vysoce rizikovou třetí zemi eh, podle té směrnice AMLD, to je vlastně princip, který už jste byl a který zachováme. Ale také eh, pokud FATF eh, škrtne ze seznamu určitou zemi, nebude to automaticky znamenat, že i Evropská unie tuto zemi vyškrtne ze seznamu. To znamená, vyškrtnout ze seznamu můžeme tu zemi pouze tehdy, pokud dostatečně provede všechny podmínky a splní všechny podmínky, které Evropská unie nastavuje. Nakonec bych chtěla ještě říci, že boj s praním peněz a financováním terorismu zůstává naší společnou výzvou. Musíme ehm, s tím bojovat na několika frontách, uvnitř EU i mimo EU. Mm. Máme zde tedy ten revidovaný přístup, který se týká vysoce rizikových třetích zemí. To by měl být dostatečný nástroj, kterým eh, splníme nebo dosáhneme našeho cíle. Já už teď s eh, tím končím svůj úvod a ještě bych pouze ještě chtěla říci, že příští týden pořádáme technický briefing o um, praní peněz, takže pokud eh, vás zajímají podrobnosti nebo chcete pokračovat v naší diskuzi, tak jste tam vítáně. Děkuji. Dobře, děkuji. Takže teď nás čekají otázky a odpovědi. Máme zde pět minut na otázky a na odpovědi. Postupně pak ještě bude také otázka pro spontánní řečníky a já se rovnou omluvím, pokud někomu zkomulím jméno, říká předseda. David Kasa, EPP. Anna, Anna, Anna, Lum, Takže já myslím, že tato výměna informací je velice důležitá. Všichni souhlasíme s faktem, že v posledních letech jsme se snažili eh, eh, zlepšit předpisy a pokud budou řádně eh, aplikovány, tak to bude dostačující pro praní špinavých peněz. Ale důležitější je eh, než mm, přijímat ty zákony je především je prosazovat. Proč to říkám? Mm, protože zdá se, aspoň v minulých letech, se zdálo, že eh, velice často mm, to praní peněz eh, bylo přeshraniční. Jeden takový příklad, eh, o kterém jste asi slyšeli, to byla banka z Malty, která eh, prala peníze a licenci, ale ji odejmuli až po roce, takže celý rok, když, než se to, když se to zjistilo, tak ještě bez jakýchkoliv důsledků mohla provádět transakce. A vlastně tento a náš parlament eh, vlastně v řadě svých usnesení rezolucí již vyjadřoval své obavy, eh, že eh, tato banka pere peníze a že to je ale i napojeno na korupci. Takže v řadě případů orgány, ať jsou to orgány národní nebo evropské, tak v podstatě reagovaly až poté, co ten problém popsaly orgány ze Spojených států. A my na evropské úrovni jsme jednali až poté, co začaly jednat americké orgány. A já se ptám, my jako evropské instituce a národní instituce vlastně, jaké máme možnosti, schopnosti, jak jsme akceschopní eh, ve srovnání se možnostmi, které mají američané. Jak tedy je to možné? Já vím, že EBA eh, nyní má větší pravomoci pro boj proti peň, praní peněz, což vítáme jako vývoj, ale stačí to? Nejsem si jist. A opět zde určitě vzniknou velké problémy, kdy finanční různé ústavy se zapojují do nelegální činnosti a mají často velkou ochranu od mocných politiků, takže to je velký problém. Děkuji. So, uh, you didn't... Vy jste ale nespecifikoval, na koho ta otázka byla, nebo ano? Dobře, takže prosím, máte slovo. Děkuji za otázku. Já se pokaz, po, pokusím se na to podívat z různých pohledů. Je pravda, že tady v Evropě jsou určité kauzy, kdy jsme nebyli schopni jednat tak, bytě jako třeba jsou schopni ve Spojených státech. Ano. Ale eh, je třeba si dát pozor na to, jak vyhodnocujeme efektivitu pokud jde o náš právní rámec a potom pokud jde o e, e, e, jeho implementaci. Náš evropský systém se opírá o prevenci, ale ta reakce, tedy potom ta represe, ta je slabší než prevence. My pracujeme hlavně na prezen, prevenci a my spolupracujeme s orgány dohledu a e, spolu s těmi národními orgány dohledu pracujeme na systému zjišťování rizik. A na to mm, se snažíme e, alokovat e, příslušné zdroje. Samozřejmě nulové riziko asi není možné. A takže naše Povinnost je tedy vyhodnotit v takovýchto kauzách, zdáli ty příslušné národní kompetentní orgány mají eh, zavedeny adekvátní postupy a technologie, aby mohli požadovat po bankách, aby prováděli vyhodnocování rizik na, na to, takže na to máme směrnici a směrnice, která je potom rozpracována ve vnitrostátních předpisech. Konkrétní kauza z Malty. Ano, tam došlo k porušení unijního práva a maltské orgány přijaly velice užitečné opatření, ale naše schopnost, tedy naše, tedy nalézt takovéto případy, takže my, my eh, v podstatě eh, zjišťujeme tedy, eh, kde došlo k porušení unijního práva, na to máme zdroje, ale schopnost identifikovat to identifikovat eh, konkrétní případy ve státech, to je omezené, protože je to na členských státech, na jejich orgánech, aby identifikovali potenciální slabiny a já myslím, že my musíme pracovat právě na tomto a my, my se snažíme tedy pracovat na těchto postupek pro konkrétní banky. Komise nyní možná ještě bych doplnila. První bod, eh, to znamená prosazování práva, s čím souhlasím. My s parlamentem a s radou v posledních letech jsme se snažili přijímat dobré zákony, dobré předpisy, ale na papíře to nestačí, pokud se neaplikují. A mm, eh, mm, takže my jako komise, my dohlížíme nad tím, jak ty předpisy, které se přijímají, fungují, eh, takže zdali ty naše směrnice jsou správně transponovány, to ale eh, takže a nyní začneme spolu s Radou Evropy k, eh, takovou velkou akci zahajíme, kdy budeme chtít po členských státech, aby eh, se všechno dobře zanalizovalo, zdali zde existuje, eh, existují postupy, zdali zde existuje řádná spolupráce, zdali zde všechno, se všechno implementuje, jak má. A pan Sampa tady zmínil tu kauzu eh, porušování unijního práva, zde jsme slyšeli příklad tady z Malty, ale po těchto kauzách došlo k pozitivnímu vývoji. A takže jsem ráda, že to mělo konkrétní efekt. Eh, Teď eh, probíhá hodně aktivit a mm, je třeba eh, zajišťovat, dohlížet na tím, že v členských státech se budou předpisy skutečně aplikovat. Mm, máme zde dva orgány, takže prosím, musíme jim dát čas. Takže prosím, kolegové, buďte struční za SAD pan Poltenk. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste přišli na tuto výměnu názoru. Já si myslím, není pochyb o tom, že všichni tady jsme přesvědčeni, že boj proti praní peněz a terorismu jsou důležité a že je i ve hře tedy kredibilita té implementace. E, protože je třeba, aby banky, běžné významné banky, aby prostě eh, plnili eh, ten standard, který od nich očekáváme. U na, ve zemi třeba je to ING. ING eh, která sama chce tedy, aby existovala větší, lepší výměna informací na evropské úrovni. Potřebujeme kredibilní evropskou koordinaci výměna informací mezi mezi tedy těmi eh, analytickými finančními úřady a není dobrá. A Evropský parlament vždycky byl pro tedy vlastně takový panevropský, panevropský finančně analytický úřad a mm, ono, mm, tam potom by ta, a samozřejmě bylo by dobré i třeba reformovat, eh, novelizovat mandát Europolu, aby tato úkol byl svěřen zvláště jednotce Europolu. A mm, v EU a mimo EU existují seznamy různých tedy třetích vysoce rizikových zemí a je třeba tedy spolupracovat celosvětově a mm, bojovat proti celosvětovému praní peněz. A je, když třeba EU má, e, přijímá kritéria, tak většinou ta kritéria jsou e, striktnější než tedy ta světová kritéria té mm, skupiny pro praní špinavých, proti praní špinavých peněz. Zde je třeba ale, abychom e, se snažili prosazovat ty naše benchmarky, a abychom využili tuto příležitost, že budeme prosazovat třeba i e, veřejné e, registry těch skutečných vlastníků. E, děkuji, já myslím, že toto je otázka na komisi. Tak možná bych nejdříve se zaměřila na důvěryhodnost té implementace. Opravdu máme v létě jsme na tom pracovali a je to vlastně hlavní část té zprávy, na kterou jsem odkazovala. Je tam hloubková analýza toho, co se povedlo a co se nepovedlo, kde jsou ty slabiny. A když, co se týká jednotlivých subjektů, máme jich hodně, tam prostě ještě prostor pro zlepšování, ale ta zpráva to jasně uvádí a také s vámi souhlasím v tom, že pokud se týká spolupráce mezi těmi eh, finančními eh, vyšetřovacími orgány a orgány pro prosazování práva v jednotlivých státech, tak zde musíme nadále ještě na tom pracovat. Pracovali, udělali jsme první krok eh, s minulým parlamentem co se týká směrnice o výměně informací, ale souhlasím, že to je ještě věc, na, kterou, na které musíme pracovat, aby to šlo, se to ubíralo správným směrem. Potom ta kompre, konkrétní otázka zem, třetích zem, vysoce rizikových zemí. Co se, a co se týká benchmarků, srovnávání těch akčních plánů. Co mohu k tomu dnes říci, je, že je náš závazek je mm, zapojit in Evropský parlament a trvale mm, informovat, zapojit jakožto spolu zákonodárce. Děkuji za tu vaši otázku. Možná je to jsou možná v tom seznamu mohou být poměrně citlivé informace, takže musíme zvážit pro a proti, zda ten seznam se má zveřejnit. ale bez, zaznamenala jsem ten váš bod a budeme ještě dále přemýšlet, co se s tím dá dělat. Co se týká té odpovědnosti nebo pravomocí těch příjemců, tak to je vlastně evropský systém EU je možná nejambicioznější, co se týká těch registrací. Vždy Samozřejmě musíme ještě tady, co se týká beneficial ownership a těch registrů, na tom dále pracovat, udělat více. To je zase něco, co budeme nadále dělat. Některé země jsou tomu otevřenější, jiné méně. A když mluvíme s našimi zahraničními partnery, tak eh, zdůrazňujeme, že toto je zásadní bod pro nás. Určitě se to nestane ze dne na den, ale také je potřeba i z hlediska právního. Takže za Renu pan Luis Caricano. Děkuji, pane předsedo. Praní špinavých peněz a předpisy proti tomu je vlastně oblast, kde eh, pokrytectví institucí, jak si prohlubuje nedůvěru občanů. Vlastně slyšeli jsme od toho kampa, že nemáme dostatečné nástroje a lidé se stále více e, na toto zaměřují a mají pocit, že selhává Evropská unie poněkud tady v tomto. Některé často země Eh, které potřebují kapitál, zavírají nad tím oči a celý ten systém není tak silný, jak se tedy mm, domníváme. Nikdo nedělá svou práci zcela dobře. Co se týká té skutečnosti, o které hovořil pan Kampan, nemáme zatím skutečně efektivní harmonizaci. Já bych položil tři otázky na komisi v tomto ohledu. Za prvé, cesta, kterou se ubíráme, směra, směrem k těm směrnicím, kompla, testům compliance v jednotlivých zemích. Zdá se, že mm, jakým způsobem to funguje a moje otázka je, nemůžeme přejít od směrnice k předpisům, které by opravdu zajišťovaly vyžadovali tu implementaci a byl by tam systém sankcí a tak dále. Za druhé, pan Kampa hovořil o kolegiu dohledov, dohledov supervizorů i co, co se týká jednotlivých poboček v různých bankách. Někdy se to prostě stává. Může se to stát a jaké jsou cíle komise tady z tohoto pohledu a za třetí na komisi, jaké jsou překážky k tomu, aby skutečně byly efektivní nástroje a adekvátní zdroje a příslušné peníze a tak dále. My samozřejmě nemůžeme slíbit, že ze dne na den ta práce bude prováděna dobře. Chtěla bych, chtěl bych ujistit pana Kampu, že Renew Europe stojí, podporuje za vaším úsilím, podporuje ho a skutečně se zabýváme a budeme zabývat tímto tématem a můžeme vám slíbit podporu tak aby opravdu tato pravidla, tyto předpisy byly implementovány skutečně a efektivně. A poslední rychlá otázka na pana Kampu. Hovořil jste o těch velkých výzvách, které jsou před vámi v souvislosti s bojem proti praní peněz. Víme, že se často skrývají za velkou anonymitu, tedy jaké konkrétně jsou tyto výzvy. Takže začneme komisí. A prosím, snažte se dodržovat čas. Děkuji k té první otázce. Jaký je nejlepší nástroj, který můžeme využívat, abychom lépe zajišťovali boj proti praní peněz? Já si myslím, že my jsme otevření tady v tomto pohledu. Máme tu směrnici, eh, došlo k radikálnímu zlepšení. Zatím opravdu nevíme, jak všechno to funguje, potřeba to dobře implementovat a musíme se poněkud eh, blíže podívat na tom, co funguje dobře a co ještě nefunguje tak dobře. Co mohu říci dnes? A to je určitě něco, co budeme mus, čím se budeme muset zabývat velmi intenzivně, provést ale ještě více analýzy. To znamená, kde se věci dělají dobře, co se možná ještě dá zlepšit, nebo kde můžeme nechat více flexibility členským státům. Ale eh, do toho, na to se musíme podívat velmi podrobně a provést ještě podrobnější analýzy ze strany komise. Co se týká kolegy a supervizorů, tak ten název není tak důležitý, jak se to nazývá, ale důležitá je ta spolupráce, tak aby lidé, lidé tedy pracují na různých částech, ale nakonec, aby sledovali stejný cíl, teda, aby se tito lidé spojili. Z našeho pohledu je to něco, na čem ještě musíme pracovat, aby lidé si důvěřovali vzájemně, aby chtěli si vyměňovat ty informace, aby někdy ještě zde chybí trošku ta důvěra. Kolegium supervizoru může být, supervizoru může být takový příklad té práce, která je důležitá. Co se týká EBA, tady bych byla trošku opatrná. Já pracuji na DG Justice, ale v konečné fázi, co já mohu říci, je možná dostatečné zdroje v oblasti boje proti praní peněz, to je samozřejmě důležité ale ty personální otázky organizace, to je spíše otázka na pana Kampu, tak aby v konečné fázi pracovalo dostatečné množství lidí na těchto otázkách, protože ty problémy samozřejmě zde budou a je důležité, aby ty lidské zdroje byly dostatečné. Tak prosím, pan Kampa. Ano, děkuji. A děkuji za tyto otázky a za a za roli, kterou ABA hraje v tomto ohledu. Víte, že spolupracujeme s komisí, zejména s DG Just, jak už zde bylo uvedeno, že DG Just zahájilo velmi dobré iniciativy, ještě tedy jsou určité nedostatky, co se týká implementace v jednotlivých státech, provádí se také revize implementace. Zatím máme tři lidi, kteří na tom pracují, ale máme právě máme plány, že by to dělalo rok. Nyní komise má dvouletý plán a plán je, že by se to mělo provádět každý rok. Ale to, co se týká kryptoměn, tak tady už je určité varování, co se týká možných rizik. To samozřejmě je tam určitá anonymita za těmi kryptoměnami, to je pravda. Je, to vel, je tam velká zeměpisná roz, roztříštěnost, takže je potřeba, mm, je důležité, abychom to sledovali. A potom je zde ještě bod, který je s tím spojený. Potom jsou zde ta, také Ono to vlastně souvisí s budováním, s implementací stávající legislativy. Je potřeba klasifikovat eh, třeba kritéria pro tu elektronickou měnu, finanční hodnocení tedy pro. Máme zde, MIF, máme zde směrnici MIFID. Předseda říká, prosím, uzavřete vaši. Ano, pro tu elektronickou. Máme zde směrnici o elektronických měnách ale zejména co se týká hodnocení, tak toto je velmi problematické. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní se zelené Sven Gigols a po, požádám vás všechny, abyste mm, kladli kratší dotazy. Děkuji za slovo. Tak, zaprvé bereme Vzali jsme na vědomí všechny činnosti komise, které provedla během léta nebo ještě před létem. Děkujeme a také mm, děkujeme za tu novou metodiku. Je tedy škoda, že ještě členské státy neschválili ten seznam. Teď jsme zahájili proces revize metodiky. Paní Schröder, mám pár otázek k té vaší metodice. Za prvé, když to porovnáme Eh, s oblastmi daní, tak v oblasti daní máme černou listinu a taky šedou listinu, když ta země, mm, eh, to tam má nějaké počera mocené, ale očekáváme, že se ta situace zlepší. Tak proč eh, také zde nemáte kromě té černé listiny i nějaký, nějakou šedou listinu? Pak je tam desetiměsíční lhuta Deset měsíců se čeká, než ta země, nebo zda ta země nesplní podmínky. Mám pocit, že předtím se e, ta lhuta byla pouze 6 měsíců, teď tedy je to, když tam je nějaké velké riziko, tak budete 12 měsíců čekat. Když uvidíte nějaké nedostatky, tak e, co když ta země je odstraní rychle, tak zase se bude čekat, než bude aktualizovaný ten seznam, takže to může čekat rok a půl. Rok a půl může trvat eh, změna toho nebo aktualizace toho seznamu. Ne, není to také bezpečnostním rizikem. A pak se zeptám na něco, co už, o čem už hovořil kolega. Když se podíváte na finanční akční výbor, pokud finanční akční výbor e, provede nějakou analýzu nějaké země, Eh, zveřejní nebo pracuje zprávu a teď my se stavíme k otevřené zprávě věcí veřejných a proto nechápu, proč vaše hodnotící zprávy nehodláte zveřejnit. To by přece mělo být, eh, to by měla být veřejná informace. A proto bych ještě chtěl požádat komisi, aby v tomto směru ještě tu svou metodiku dopracovala a aby se nepoddala tlaku členských států, aby ta metodika ohledně zveřejňování seznamu ehm, těch černých ehm, ovcí eh, byla příliš měkká. Ano, děkuji za slovo, děkuji za tyto otázky. všechny tyto otázky bereme na vědomí, vrátíme se k ním. Já vám teď třeba nemohu úplně říci, jak jsou ty lhuty nastaveny, ale chápu, jak to myslíte. Vyjádřím se k tomu pouze stručně. E, říkáte, zda by zde neměl být nějaký takový neoficiální přípravný prozatímní list, než bude ten oficiální list. My musíme vycházet z článku 9, to znamená, že musíme mít jasné stanovisko, že v té zemi panují velké nedostatky, strukturální nedostatky. Poté ta země musí mít e, čas na jejich odstranění pak je tam zase určitý termín, ale vycháp, já si myslím, že vy to vidíte trošku jako politický seznam, ne jakýsi právní seznam. Ne, já, to, já jsem to myslel takto. Pokud se zjistí, že v některé zemi jsou nedostatky, a my pak budeme čekat, zda si ta situace e, nezlepší, tak bychom měli e, tu zemi dát na určitý šedý seznam, jako je to v případě daňových otázek. Ale vy vlastně říkáte, že tam žádný takový seznam nebude. Protože já si myslím, že bychom transparentně měli říci, že v nějaké zemi je problém, že tam eh, Svene, nemůžeš takto ještě se ptát, pouze pokud by byl čas. Dobře, já určitě se, my se na to určitě podíváme. Určitě se tím třeba můžeme eh, inspirovat tím eh, postupem, který se používá pro ty seznamy pro daňové eh, účely. Eh, ty termíny. No, ty termíny by neměly být ani příliš dlouhé, ani příliš krátké. Měly by být realistické a zároveň, to znamená, měly by dát té zemi čas na provedení příslušných reform. To může být třeba legislativní změny, jsou tam parlamentní změny. Víme, že to vždycky není tak rychlé, ale zároveň by tam ten čas neměl být příliš dlouhý, aby tam byl vyvíjen určitý tlak na tu zemi. A také, mm, ale souhlasím s tím, že by ty lhuty neměly být příliš dlouhé, protože ta země by pak nabyla dojmu, že má na všechno spoustu času. Eh, beru vaši poznámku na vědomí. Můžeme se opět zamyslet ještě nad tím, jak má přesně vypadat ta lhuta, aby nebyla ani příliš krátká, ani příliš dlouhá. Pak jste říkali, že bychom své hodnotící zprávy měli zveřejňovat. Jak už jsem říkala ve svém úvodu, dali jsme si závězek, že Evropský parlament bude o celém procesu plně informován, budete také informováni i o tom našem hodnocení a vy budete mít to hodnocení k dispozici. Eh, pokud to máme zveřejnit, eh, zda by to mělo být eh, dispozici úplně všem, to já úplně teď nedokážu říct, ano nebo ne, každopádně mm, se nad tím můžeme zamyslet. Je to trošku jiné uspořádání, to vlastně hodnocení vzájemné, peer evaluation, ale můžeme se nad tím zamyslet, zda to zveřejnit nebo ne. Nicméně všechny tyto vaše komentáře jsem si poznamenala. Děkuji nyní za eh, ID pan Gunnar Berg. Děkuji. Jako Europol se zabývá, vytváří 1% celkového evropského HDP, co se nebo ty příjmy tedy z nelegálních zdrojů, to představuje vlastně jeden z největších rozpočtů evropské. V červenci 2019 komise zveřejnila eh, zprávu, podle které by se měla mm, efektivněji bojovat na úrovni EU, i tedy na národní úrovni proti praní peněz. Ale implicitně se mi zdá, že ta pátá směrnice o praní špinavých peněz je zase nedostatečným nástrojem k dosažení těch cílů. A co se týká Evropského bank, do, dohledového orgánu nad bankovnictvím, zde tedy by potřebovala další pravomoci, rozšíření mandátu aby měla rozsáhlejší eh, data, tedy o hodnocení eh, této práce. A také komise už vlastně jasně řekla, že eh, ta aktivita vypadá nedostatečně, takže dvě otázky bych měl. Za prvé, jaké další kompetenci nebo C nebo pravomoci by měly evropské členské státy přenést na dohledový orgán na evropské úrovni a jaké konkrétní problémy by vla, nebo vlastně by vlastně to kolegium supervizorů nebo ta spolupráce orgánů měla řešit na evropské úrovni a za druhé souhlasíte s tím, že pátá směrnice o boji proti praní špinavých peněz je teď eh, ne, nedostatečná ještě, než tedy je dostate, ji dostatečně implementují jednotlivé členské státy. Děkuji za tuto otázku. Takže k té vaší první otázce mohu říci, že asi by nebyl dobrý způsob vybrat si určité kompetence, ty harmonizovat, ještě předtím, než budeme mít úplně jasný obrázek, kdo co dělá a kdo by co mohl dělat lépe. Ve zprávě kterou jsme vydali na konci července, jsme poměrně dobře popsali určité nedostatky, které vidíme zejména v eh, spolupráci mezi jednotlivými orgány na tomto poli. Také jsme hovořili o tom, co. Mm, takže ještě předtím, než budeme pokračovat, musíme to dobře analyzovat. A ještě než přistoupíme k nějakým zbrklým celoevropským řešením, samozřejmě to je možnost, ale nejprve to musíme zvážit, musíme to analyzovat a zejména také to musí zvážit ti, kteří přímo tedy pracují v této problematice. Pak jste se ptal na tu pátou směrnici proti praní peněz. Je pravda, že tam je, ta směrnice by měla být provedena do ledna 2020. Uh, budeme postupovat jako v minulosti, to znamená eh, velice pečlivě kontrolujeme, zda členské státy provedly všechny právní předpisy, které měly podle této směrnice, zejména co se týče skuteč, skutečných vlastnictví, eh, výkonu práva. A pak se rozhodneme, zda mm, členské státy to všechno provedou správně, pokud ne, tak máme nějaké další nástroje, ale zatím je na to ještě brzy to komentovat. Teď za EKR pan Epping zde není, toho nevidím. Je zde nějaký jiný poslanec, který chce vystoupit za, EP, eh, za EKR? Pokud ne, tak za GOE pan Dimitrios Papademoulis. Děkuji. Děkuji. Pane Kampa, všechny politické frakce Evropského parlamentu vás podporují a stojí za vámi, ale podle toho, co jsme zde vyslechli, dosud mm, ze strany tedy i předchozích řečníků, tak někdo z nás není zcela spokojen s efektivností v boji proti praní peněz a proti financování terorismu protože praní peněz, to prostě se děje. A to je jasné, nemusíme být velkým odborní, nemusím být velkým odborníkem na to, abych to věděl. Jsou desítky vědců, novin, investigativních novinářů, kteří odhalují skandály, kteří o nich píší. Skandály spojené s praním špinavých peněz nebo tedy peněz pocházejících z trestné činnosti které a nedaří se nám efektivně bojovat ani na národní, ani na evropské úrovni proti těmto jevům. Je potřeba dělat více. Ty otázky zde už zazněly. A já bych se chtěl nyní obrátit na zástupkyni komise i na pana Kampo a zeptat se, co tedy máme udělat, aby se zlepšila efektivita fungování národních i evropských orgánů. Co máme změnit na legislativní úrovni, nebo je zapotřebí více zdrojů, finančních i lidských, nebo máme posílit spolupráci mezi orgány jednotlivých členských států a jakým způsobem vlastně bojovat proti námitkám některých zemí, které nám stále házejí klacky pod nohy. E, v minulý měsíc jsme viděli, že rada neschválila ten, tu černou listinu, ten černý seznam. Jinak bychom už o tom zde mohli diskutovat, e, takže zatím ne, nedojde k žádnému konkrétnímu výsledku, pokud se to nezmění. Co tedy konkrétně navrhujete? For the commission, Vyjádří se k tomu komise? Element to work on is... No, já se teď vrátím k tomu, jak jsme již eh, zahájili svou diskusi. Jde o provádění a, dobro, a dobré vymáhání legislativy. Máme zde evropský rámec, eh, právní základ, ale mm, v praxi to není dodržováno. Zde mají vysokou odpovědnost členské státy aby splnili své povinnosti, k nímž se sami zavázali tím, že schválili směrnici eh, proti praní peněz. Ta legislativa je velkým krokem vpřed. Eh, ta situace mm, je velice výrazně lepší než situace před pěti lety. My eh, pokud by všechny ty, mm, ty předpisy byly zavedeny, tak my budeme jenom tak tiše stát v pozadí. Budeme to jenom tak sledovat, jak, vy, jak vypadá ta transpozice a jak to vypadá v praxi. My víme, že to nejde udělat eh, jen tak mírnik stírnik. vyžaduje si to eh, hodně práce, lidské zdroje ale také si myslím, že je zbytečné zbrkle přijímat další celounijní legislativu ještě předtím, než si uděláme opravdový skutečný obrázek. Můžeme dojít potom k názoru, že třeba potřebujeme další právní nástroje, ale já si myslím, že zatím jde opravdu o to, aby byly ty stávající právní nástroje provedeny a kom- úkolem komise je dohlížet, aby to tak bylo. Nevím, jestli se k tomu chce vyjádřit pan Kampa. Uh, ano, souhlasím s tím, co říkala komise. Teď je důležité provedení stávajících předpisů a jejich vymáhání. Eh, paní, komise, paní zástupce komise také říkala, že velký, velká odpovědnost eh, spočívá na členských státech. Celý ten proces musí být homogenní, eh, musí se dobře řídit rizika zatím to, to není úkol pro orgány Evropské unie, to je eh, úkol pro eh, členské státy a my to pouze můžeme sledovat, nakolik dobře se to provádí. Děkuji. A teď máme druhé kolo. Poprosím vás každého, abyste se omezili na dvě minuty při kladení svých otázek. Za EPP pan Max Ferber. Ano, děkuji. Já bych měl otázku na komisi. To by mě zajímalo. V únoru letošního roku Evro, Evropský dozorový orgán zahájil vyšetřování proti estonské a danské bance pro možné porušování evropských Eh, předpisů v této oblasti. Výsledky mají velmi kriticky, byly tam pojmenovány eh, nedostatky, ale kolegium supervizorů jasně oslabilo tu zprávu, která byla původně předložena. Jasně, udělal to tak, takže na ten, to konečné posouzení není tak striktně zás, zástupci národních dohledových orgánů vlastně eh, nespolupracovali příliš eh, efektivně tedy s Evropskou unii, takže teď by to jaké důsledky tedy vytěžujete tady z toho? Nastavili jste nějaké, nějaká nápravná opatření a pokud ano, tak s jakým výsledkem? Tedy odpovím německy. Hmm, hmm. Samozřejmě jsou to nezávislé orgány. Komise se nepodílela na tomto rozhodnutí. To rozhodnutí bylo přijato ze strany orgánu a my, ho může, my to můžeme pouze vzít v úvahu. To neznamená, že komise nemůže vůbec nic dělat v tomto. Uh, Samozřejmě provádíme rozsáhlou analýzu tohoto případu. Jedná se o tom také v té zprávě naší, kterou jsme předložili ale kromě toho musíme provést ještě další analýzu s estonskými a dánskými dozorovými orgány. Ta analýza už pokročila do určité míry, ale ještě nepokryla všechno. Samozřejmě potřebujeme ještě více informací z Estonska a z Dánska abychom viděli, co můžeme udělat tedy pro zlepšení, ale jak říkám, k tomu potřebujeme dostatečné informace, abychom mohli využít také právní základ za určitých okolností, ale ty případy ještě nejsou u konce, ještě stále se provádí analýza. Mr. Kampa? Kampa? Velice stručně eh, takže tady nedošlo k eh, prokázání, že došlo k porušení unijního eh, eh, práva, ale prvním aspektem je, že board rada vyhodnocuje, zdali zde existují řádné procedury řízení rizik, na to vyčleněny řádné zdroje, prostředky, takže uh, nezabývá se konkrétním výsledkem nebo eh, konkrétní banky. A dále, jak řekla komise, vlastně to již je eh, případ, který se stal před dlouhou dobou, ještě před tou legislativou. A jak jsem řekl, my eh, vycházíme z toho, že je lepší prevence než reakce, takže případ BUL, ten Eh, se týkal toho, co se stalo tedy v roce 2014 přece a tehdy ještě platila eh, stará legislativa. Děkuji. A za SAD paní Nina Gil. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka je na EBA. Vítám fakt, že máte silnější mandát teď, což skutečně bude užitečné, ale Eh, ono eh, to pořád vypadá eh, krásně na papíře, hodně tedy byrokracie a zde vy ale máte málo lidí na boj proti praní peněz. Máme malckou kauzu Deutsche Bank a další, tedy kdy v posledních letech se proprali miliony, mm, miliony a já mm, takže eh, máme skutečně zdroje na efektivní boj. Já vím, že jste něco řekl o tom, že ten sektor potřebuje méně pravidel, ale problém se neřeší tímto. My potřebujeme mít sankce. Já se ptám, řekl byste, že stávající sankce jsou dostačující a silné, aby byly odstrašující? Ano, správné sankce, finanční pokuty, eh, a mm, protože nakonec za to zaplatí e, za klient banky. Takže jak zavést efektivnější sankce? A teď rychle na komisi. Vím, říkáte, že členské státy jsou laxní e, mm, vůči potřebě nových orgánů. Mohla byste říct, jaké vidíte alternativy, jak zajistit lepší spolupráci a koordinaci přes hranice? A to především, jak mm, možná, mm, jak mít takovou odnož Europolu, eh, to by třeba mohlo být, rozšířit jeho mandát. A Christine Lagarde včera zdůraznila nutnost eh, být tvrdší vůči ML. Takže jak si myslíte, že ECB by mohla hrát lepší roli při prosazování práva? Možná komise by mohla začít. Ano, jak, jak nejlépe zajistit lepší koordinaci, spolupráci. Určitě na to není jenom jedno paušální řešení. Ehm, je třeba se na to podívat z různých úhlů. Za prvé, my ehm, eh, jednáme s různými aktéry, abychom s nimi si ujasnili, ve kterých oblastech eh, dialog, spolupráce nefungují, proč nefungují a co s tím uděláme. Europol, no a ECB. Zde existují různé teoretické možnosti, ale teď je to předčasné, teď eh, mm, se zaměřovat pouze na jednu věc. Europol, asi tady by byl trochu problém s jejich právním základem, protože to je policejní organizace a tady my se pohybujeme v oblasti prevence. Ale to neznamená, že by nemohl hrát roli. A i dnes vlastně nám hodně pomáhá, předkládá analýzy, v podstatě na jeho půdě působí finančně analytický úřad. A takže já ke organizace na evropské úrovni, na národních úrovních by mohli být eh, těmi partnery pro lepší spolupráci. Samozřejmě vše se opírá o zájemnou důvěru, takže hm, samozřejmě v různých státech jsou nedostatky a určitě s tím, na tom budeme muset pracovat i na té nejvyšší politické úrovni. Pan Kampa, děkuji. No, děkuji za otázky. Jak jsem řekl, Eh, v úvodu my, eh, tedy EBA, není do, eh, orgánem dozoru v této oblasti. My máme mandát, který je znamená poskytovat guidelines, podporovat spolupráci, šířit know-how a podporovat ke koordinaci a efektivní implementaci. Ale jak si v podstatě eh, hlavní, tedy to gro té práce eh, mm, proti praní peněz probíhá na národní úrovni. Tam tedy je třeba, aby existovaly efektivní prostředky a sankce. Jak jsem řekl, my na evropské úrovni, my se opíráme spíš o prevenci a sankce a rozhodování o sankcí je primárně v kompetenci členských států. Děkuji za Renew, pan Andrej Kovářík. Kovářík, děkuji, pane předsedo. Já děkuji EBA a komisi za toto slyšení a za možnost diskutovat. A pokud, když slyším ty vaše odpovědi a úvod, tak vidím, že tady je hodně tedy otazníků a nezodpovězených otázek. A možná bych se vrátil k tomu, co se zveřejnili v červenci, kde komise identifikovala zranitelná místa, slabo, slabiny ve stávajícím rámci a také i uvedla, že by mělo existovat nějaké hodnocení dopadu. A to nejenom Mm, pokud jde o různé oblasti a implementaci stávající legislativy, ale i pokud jde o otázku, jak eh, zmínit předřečníci, zdali by bylo vhodnější mít i regulaci na evropské úrovni, eh, něco lepšího než ty směrnice, se kterými pracujeme teď. Chtěl bych vědět, zdali takové hodnocení dopadu probíhá nebo bude probíhat, kdy můžeme očekávat nějaký výsledek takového hodnocení a možná kdybyste mohli upřesnit, jaké úvahy byly ve hře, když jste vyhodnocovali možnost změnit právní formu, to znamená přejít od eh, právní formy směrnice k právní formě nařízení. Zdali komise vůbec se eh, touto úvahou zabývala předtím, než vydala eh, ty své dokumenty v červenci? A teď stručně eh, zde máme dva konkrétní sektory, které zmiňujete v červencovém dokumentu jako možné rizikové sektory, eh, to znamená freeporty a mm, tedy ty hraniční státy a možná komise by mohla vyjádřit mm, eh, proč a co s tím udělá Mm, protože eh, eh, zatím asi na to nemáme právní nástroj. Děkuji, tak komise, ano, děkuji za tyto otázky. Takže k té první již mm, jsme trochu diskutovali, co by bylo, eh, za jaký bychom měli vhodný nástroj na evropské úrovni. Já myslím, že je třeba zdůraznit, že když děláme něco nového, jiného, tak musíme nejprve zjistit, co tam bude fungovat, co ne. Takže to znamená, musíme ještě zkoum, proskoumat, eh, jak, ta, jak to vůbec ta směrnice proti praní peněz se bude implementovat v členských státech. A poté můžeme identifikovat oblasti, kde třeba členské státy k tomu přistoupily úplně jinak. Protože cíl, směrnice vždycky stanoví nějaký cíl a potom členské státy k tomu různě přistoupí, některé třeba ambiciozněji, některé méně. Takže No, možná řekneme ano, tady potřebujeme mít evropská pravidla, nebo tady necháme větší flexibilitu. A, ale opět potv- mohu potvrdit, že to bude důležitá součást naší práce Komise bude zkoumat eh, v podstatě, jaký je nejlepší způsob, jak využít naše nástroje na evropské úrovni. A teď eh, ta zpráva, kterou zmiňujete, eh, to, ta zpráva o tom hodnocení rizik na té globální úrovni. Ano, my jsme se zabývali některými novými sektory a Freeport, to je problém s transparentností i vzhledem k konkrétním těm aranžmá, tak zde eh, je dost velké eh, riziko praní špinavých peněz a pokud jde eh, odbal, tak tady také to není transparentní a je třeba přijmout tedy nějaká opatření, která budou mírnit toto riziko, protože v těch, těchto dvou oblastech vidíme velké riziko. A za EPP pan Otmar Karas. Abych měl dvě otázky, jednu na komisi, jednu na pana Kampy. A blahopřeji vám, pane Kampo, k vašemu zvolení do vaší pozice v nedávné revi- revizi se tady zdůrazňuje bod pro boj proti praní peněz je, mělo by to měly by být také dostatečné a vhodné zdroje eh, z hlediska tedy zaměstnanců. Čili moje otázka, jaké finanční zdroje a kolik zaměstnanců skutečně potřebujete k tomu, aby se implementovaly všechny tyto kompetence. Můžete nám uvést nějaká konkrétní čísla a otázka na komisi? Co se týká výsledku té analýzy, o které jste hovořila, tak my jsme vlastně požádali komisi, aby provedla takovou re, revizi, jaké jsou výhody a nevýhody eh, specifických nefinančních sektorů, těch stávajících plus těch nových agentur. Děkuji. Možná by, bych teď dáme slovo nejdříve panu Kampovi. Děkuji za otázku. Ano, naše zdroje jsou opravdu omezené. Výsledek toho potřebovali bychom při, od příští dva, přes příští dva roky zvýšit počet zaměstnanců na 11 lidí na, plně, na plný úvazek. Máme tedy stávající návrh na rozpočet, kde tedy parlament bude hodnotit tyto zdroje. My bychom velmi ocenili, kdyby podpořil ty naše, čili pět dalších pracovníků. My jsme malý orgán, takže ono to závisí také tady na rychlosti, s jakou jsme schopni působit a proto tedy mm, bychom potřebovali tyto další lidi. Ehm, samozřejmě potřebujeme vhodné lidi s vhodnou kvalifikací, potřebujeme odpovídajícím způsobem zaškolit, tak aby čili asi bychom potřebovali ještě víc. A opravdu bych ocenil, kdyby parlament podpořil náš návrh se hlediska rozpočtu. Otázka pana Karase, nebo ty, není vůbec jednoduchá. My často se díváme do těch backingových odvětví, do těch podpůrných sektorů Samozřejmě máme zde dohledové orgány, supervizory nad bankovními, kteří se zabývají těmito tématy. Ale co se týká těch nefinančních sektorů, tak tam je situace složitější, dokonce horší bych řekla, protože je tolik odvětví, kde potenciálně dochází nebo může docházet k praní peněz, ale ta pravidla, ty předpisy jsou jiné. Máme mnoho odvětví, které vlastně se dovolávají nezávislosti, jsou zde notáři, právníci, advokáti a tak dále. Neznamená to, že je, může být, musí být dovoleno všechno, ale zase musíme se podívat na ta pravidla, která jsou zavedena. Potom zde máme další odvětví jako kasína, um, výúčetní a tak dále, takže v, zde bychom potřebovali ještě více analýzy, jestli potřebujeme udělat něco na evropské úrovni, aby tedy v rámci nějakého orgánu, který by byl schopný plnit tyto úkoly. Zase já si myslím, že to je něco, na čem budeme muset pracovat a budeme na tom pracovat, ale není tam žádné rychlé nebo hotové řešení na konci. Nemůžeme nikdy jak si říci, teď je už všechno uděláno a bude to tímto způsobem, čili potřebujeme trochu více času, abychom se tím podrobněji zabývali. Děkuji za SAD. Pan Niels. Eh, I would like to... Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k otázce, která se týkala zprávy EBI z eh, dubna tohoto roku. Byla, byla, týkalo se to té eh, dánské banky, která byla zapojena do praní peněz. Ty objemy peněz byly obrovské Eh, je to vlastně jeden z takových vůbec největších skandálů praní špinavých peněz v celé historii. Je velice eh, zvláštní, že EBA nakonec řekla, že nedošlo k porušení práva. Eh, bylo tam vypráno asi 200 miliard eur. Bylo to v té estonské pobočce Danske bank mezi roky 2007-2015 byla zaslán eh, té dánské bance e-mail, eh, tam bylo napsáno, nedošlo tam k nějakému pochybení a ta banka řekla, ne, nedošlo. Eh, je to obrovský skandál jednak pro Dánsko, nebo v Dánsku, jednak pro tu oblast praní špinavých peněz. A podle mého názoru je skandální, že nakonec se došlo k názoru, že než došlo k porušení práva EU, tak pokud tedy, eh, proč tedy máme eh, všechny ty orgány a proč se to vyšetřuje, pokud tento případ eh, nakonec je kvalifikován tak, že vlastně toto nebylo porušení práva, ohrožuje to i pověst EBY v Dánsku a i EBY jako takové. Já se chci zeptat komise, Jak hodláte, eh, nebo co máte v plánu, aby se taková situace, aby taková situace byla napravena? Například eh, ta banka eh, vlastně má schválit nebo mm, odmítnout tu zprávu, tak samozřejmě, že ta banka v jejím zájmu je říci, že mm, k žádnému pochybení nedošlo. Takže navrhuje komise třeba nějaká pravidla, která e, zaručí to, aby se taková situace neopakovala, protože opravdu potřebujeme silné orgány, aby nedocházelo k praní peněz. Děkuji. Já si myslím, že se všichni na tom shodneme, že potřebujeme silnou EBU, ale EBA má zkrátka určitý mandát, jak řekl pan Kampa, a musí mm, fungovat pouze v rámci tohoto mandátu. Ptáte se také, zda jsme, abych na to zareagovala, to, co se ptáte, upravili jsme legislativu, také jsme posílili některá pravidla, i pravidla uvnitř EBY, aby tam bylo více určitých pojistek, která zaručí třeba objektivitu rozhodnutí, která jsou činěna. zcela jistě to jsou pouze první kroky, takže nejprve tyto máme zde ty první kroky, musí být eh, zavedeny do praxe a pak uvidíme, zda to bude stačit či nikoli. Samozřejmě můžeme se opět ještě zamyslet třeba nad tou strukturou eh, e, zprávy EBY, ale mm, EBA má celou řadu dalších aktivit, nezabývá se pouze porušením práva EU. EBA odvádí velký objem další práce, kterou nám pomáhá s bojem proti praní peněz, ale zcela jistě ta zpráva eh, této věci, tomu budeme eh, tomu budeme věnovat pozornost. Děkuji nyní za zelené Sven Giggles. Eh, já se omlouvám, říká předseda, ještě pan Kampa chtěl něco dodat k té první, k té předchozí otázce, takže prosím. Eh, děkuji, já bych na to jenom chtěl stručně zareagovat několika poznámkami. Takže, jak říkala eh, zástupkyně komise, my máme určité pravomoci, určitý mandát, takže se... Zaprvé bych chtěl říci, jak to bylo EBA eh, e a Deutsche Bank, eh, Danske Bank. Vlastně my jsme nevedli, my jsme nevedli eh, nějaké řízení proti přímo té bance, ale vlastně bylo to ověřování, zda ten členský stát má zavedeny příslušné postupy a předpisy. Takže pak se můžeme zamyslet nad tím, jak třeba lépe využít nástroje, které máme k dispozici v rámci EBY. Ale můžeme říci, že v naší radě máme eh, pocit, že ten nástroj, který máme k dispozici, je dobrý, je, eh, zkoumáme, zda došlo k účinnému provedení práv a kontrolujeme nebo zaručujeme, aby orgány dodržovaly předpisy. Eh, pak jsou tam určité ex post hodnocení, můžeme se dívat vlastně třeba po některých negativních Eh, událostech, jak se využily ty eh, nástroje. A také musíme eh, říci celkově, že ta směrnice AMLD je efektivním nástrojem. Je tak efektivní, jak může být. Děkuji, nyní Sven. Mm, děkuji, nic se nestalo. Já bych se chtěla zeptat komise na provádění stávajících směrnic pro ti praní peněz. Před, už před dvěma lety měla být provedena ve všech členských státech ta čtvrtá směrnice proti praní peněz. Chci se zeptat, eh, zahájili jste třeba nějaké eh, řízení, nebo už jste tedy snad zahájili určitá eh, řízení o porušení povinnosti, ale chci se zeptat, kdy dokončíte celé, celou tu kontrolu provedení čtvrté směrnice. A jak to budete kontrolovat a kdy, bo jak zaručíte, Eh, také, že bude plně provedena ta třetí směrnice proti praní peněz. To už je poměrně stará směrnice. Třeba máme zde německou finanční spravodajskou jednotku. Ta je velice důležitá, zásadní v celém tom rámci. A podle odborných informací, ale tato jednotka nefunguje. A v podstatě to tedy představuje skutečné bezpečnostní riziko, protože informace, které přichází z bank a z dalších eh, povinných osob, Eh, ty, těmi se nikdo nezabývá, ty nejsou eh, zpracovávány a předávány, takže v tom spočívá velké bezpečnostní riziko. Zajímá mě podrobně, kdy, kdy konečně vy můžete provádění už té existující legislativy, kterou jsme s tak velkým úsilím tady schválili. Děkuji, komise. Děkuji, pane Gigolde. Eh, informuji vás o aktuální situaci s tou čtvrtou směrnicí. E, zahájili jsme řízení o nesplnění povinnosti proti všem členským státům. A pokud se ptáte, jak to bylo, zda bylo dokončeno to provádění, tak to teď kontrolujeme. E, v rámci tohoto procesu jsme také dva případy předali e, soudnímu dvoru. Pozitivní zprávou, abych mohla zareagovat na vaši první otázku, je to, že už byla, skon, že byla dokončena ta kontrola úplnosti, úplnosti provádění. Zase nám to trochu e, trvalo, museli jsme zahájit určitá řízení proti některým členským státům, ale teď už máme úplný obrázek. Teď ještě pracujeme na tom, aby, nebo ještě pracujeme na tom, zda tom úplném obrázku nedošlo ještě k nedostatečnému vyhodnocení některých prvků, že se na tom pracuje. Jsme v kontaktu s mnoha členskými státy, je tam i Německo, ale i další, abychom dokončili své hodnocení. Ještě to není úplně hotovo, ale budeme se snažit to dokončit co nejdříve a pak se ukáže, zda bude zapotřebí zahájit formální eh, řízení. Já se chci ještě jednou zeptat, kdy eh, dokončíte kontrolu té správnosti? Protože už je to dva roky. No, my to musíme provádět v určitých fázích, abychom to mohli řádně posoudit, co je v pořádku a co není. Také to asi budeme provádět eh, v různých krocích. Já vám nemohu říci, že to dokončíme třeba za dva nebo za tři měsíce, záleží na tom, jak to bude složité, ale mohu vám říci, že pro nás je to priorita, pracuje na tom silný tým. Musíme se zaobírat všemi věcmi, které se toho týkají, ale je to opravdu pro nás priorita. Bude to určitou dobu trvat. Ale mohu vám říci zase ze zkušenosti, že když jsme zahájili ten, eh, tu první, ten první proces, tak nakonec jsme byli úspěšní, takže doufejme, že eh, se nám to podaří i nyní a budeme opravdu na tom pracovat co nejrychleji. Děkuji. Nyní pan Gonarbek za ID. A pak ještě dám slovo dvěma eh, řečníkům, kteří se přihlásili. Děkuji, pane předsedo. Otázka speciálně na komisi. Jedno odvětví, kde komise vlastně nevěnuje příliš pozornost v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz je role nevládních organizací. Takže zejména v posledním roce Malcka eh, nevládní organizace nebo komisař Kenes Wayne vlastně eh, řekl, že co se že legislativa v oblasti praní špinavých peněz by měla být rozšířena i na nevládní organizace, protože jsou jasné důkazy, že nevládní organizace někdy prostě slouží jako hnací eh, prostředky pro praní špinavých peněz. Or, orgány Evropské rady vlastně sdílí názor profesora Vejna, takže moje otázka na vás, proč komise vlastně zatím nevěnuje žádnou pozornost nevládním organizacím v boji proti praní peněz. Proč to eh, zanedbáváte? Například uganská vláda už před lety uznala, že tento problém existuje už v a v roce 2017 schválila eh, zákon proti praní špinavých peněz. Děkuji. Um, ano, já odpovím za německy tedy na otázku. Určitě samozřejmě my se díváme na všechny oblasti, kde tyto možnosti jsou kde, že může docházet k nějakým nelegálním transakcím. Máme vlastně celé široké spektrum, kde musíme to přizpůsobit, to je tedy práce nevládních organizací, tak aby nebyla tedy vlivněna tím, že jsou zde určitá podezření, že tedy tam může docházet k určitým zločinným činnostem, ale to jsou jednotlivé případy, jednotlivé důkazy, musíme se na to podívat z širšího pohledu. Dosud máme relativně málo bodů, kterých bychom se mohli přidržet tady, ale samozřejmě jsme v kontaktu eh, s příslušnými lidmi a musíme se na to případně ještě podívat, ale v současné době nemáme žádné výchozí body nebo žádné pevné body, které bychom se, bychom se mohli přidržet, abychom tedy stanovili, že skutečně tam k těmto případům dochází. Děkuji. For the catch the eye, Mr. Jakel Pan Jakel Yunas za zelené v rámci catch the eye. Ano, dvě otázky, pane předsedo, jenom dvě minutky, opravdu. Role internetových bank, jak se jim říká, eh, které mají snažší přístup k těm možnostem prát peníze eh, a podle mé omezené zkušenosti, tak eh, tam nerespektují moc ty standardy, i prozatím ty kontroly nejsou, jak by měly být a banky jsou regulované, jsou pod dozorem, ale internetové banky, tak těm jde o to zvyšovat počet klientů a podobně, takže jak, eh, jaká je jejich situace, jakou roli zde máte. A otázka na komisi. Mimo finanční systém vy jste o tom mluvili, eh, eh, role těch eh, rejstříků, podniků v některých členských státech mm, mají často velice laxní procedury, jak je registrují a vůbec pokud jde o zveřejňování finančních výkazů, tak tam ty postupy jsou velice laxní, takže co s tím uděláte. A ne, ještě dám slovo panu Psilarovi a potom to uzavřeme. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal tady komisi a je to trochu možná frustrující asi pro komisi, protože ona se snaží zlepšit legislativu a teď prostě jenom musí čekat, co se s tím udělá, ale my Teď eh, máme kolem sebe trestnou činnost a mm, hovoříme o praní peněz a to je technický, technický eh, institut, ale zatím jsou drogy, obchodování s lidmi, lidi, kteří trpí přece. My <clears throat> nemluvme o tom tak technicky, přece jde o životy lidí a zde bychom o tom měli mluvit v Evropském parlamentu. Neměli bychom být v defenzivě, ale v ofenzivě. Máme, udělal, byl udělán jeden krok, tak musíme udělat další krok. A tady slyšíme na tom, tady slyšíme, že budeme mít hodnocení v roce 2020 a zprávu v roce 2022. No to je k ničemu, protože eh, svět se mění daleko rychleji, nemluvě o těch zločincích pokusme se eh, vystupovat jako spojenci v tomto procesu a vytvořit alianci, abychom skutečně mohli něco s tím udělat. Přece tak by měla EU jednat. A teď konkrétně na komisi. Bylo by rozumné, aby zde parlament přijal určitou iniciativu, která by vám mohla pomoci, abyste rozpracovali některé ty věci, abychom mm, vytvořili nějakou tu perspektivu, že bude existovat jeden jediný orgán, který nahradí eh, ten stávající institucionální rámec. A za druhé, to je také důležité, pro já, eh, nemáte už čas, nemáte už čas. Teď mám na EBO ještě otázku. Máte zdroje na to, aby bylo možné skutečně řádně financovat to finančně analytickou jednotku na evropské úrovni? Děkuji. A od, teď odpověď a závěrečné poznámky, tak nejprve komise. Velice rychle. K první otázce. E, tedy těch e, rejstříků obchodních společností a problémy s tím spojené. Ano, my eh, jsme se snažili i vlastně, to dělá i ta směrnice proti praní peněz, tady eh, jde o to, aby i ty rejstříky byly transparentnější, aby tam byl lepší přístup k těm informacím. A tady mm, už došlo k velkému kroku, jak eh, i pan Gigold se na to ptal, takže uvidíme, jak to potom převedeme i na jaksi celosvětové měřítko, aby to platilo celosvětově. Druhá otázka. Samozřejmě, s tím souhlasíme rádi, s vámi budeme spolupracovat, jste naši spojenci. A tak to i bylo v posledním funkčním období. My nejenom analyzujeme věci, ne, třeba máme směrnici PRIPS, která ukazuje, že jednáme rychle, ale abychom mohli dělat věci, tak potřebujeme mít právní základ a dobrý základ. Měli bychom mm, hodně mluvit o budoucí architektuře. Tady jsme celkem otevření nápadům měli bychom zvážit různé ty prvky té architektury a říci si ano, tyto věci lze udělat lépe na evropské úrovni a zase jiné na národní úrovni, takže velice ráda o tom s vámi budu diskutovat. Děkuji pan Kampa, děkuji k první otázce. Internetové banky. To jsou banky, no a banky podléhají eh, bankovnímu dozoru eh, ale správně poukazujete na to, že mm, je tam problém s due diligence. Ano, to je prostě přeshraniční problém, to je jasné. Tady existuje hodně stížností na jejich praktiky. Eh, a eh, zde eh, mm, mm, Mm, v různých státech e, e, mm, se ta jejich regulace liší, proto my vytvoříme, e, přijmeme guidance, takové, taková doporučení, která se tedy týkají toho, mm, tedy jak by ty banky měly vystupovat vůči klientům. A potom my v rámci EBA my nemáme finančně analytickou jednotku, ale my pracujeme mm, s finančně analytickým úřadem nebo jednotkou a teď již máme mandát i schromažďovat podobné tedy analytické informace e, e, my ale nebudeme agregovat ta data, ale my budeme případně extrahovat data, která jsou podstatná, důležitá pro přeshraniční spolupráci, kde případně dochází, nebo je podezření, že dochází k praní špinavých peněz v, různ, v nějakém státě Unie, tak jde o to, abychom měli možnost extrahovat data, to, to se týkající. Děkuji, tím jsme skončili s tímto slyšením. A tím vlastně končí naše schůze. Příští se bude konat 23. a 24. září.